meine Damen und Herren. Dobrý den, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na pořadu jednání. Nemám, k tomu nemám žádné poznámky. A jako bod číslo 3 na pořadu jednání máme předložení informativní poznámky o hodnocení plynovodu a ropovodů v Evropě tuto informativní poznámku nám představí Kovy. A vítám pana Panzena a pana Nilsna Petersona. Srdečně vítejte. Rád bych vás prosil, abyste dodrželi hodinu, kterou na tento projekt máme, kterou na tento projekt máme vyhrazeno. Jak to tedy uděláme? Jako první udělí slovo paní Hansenové. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jmenuji se Dina Hansen, jsem z Kobe v Dánsku, eh, v, mm, v agentuře, která teda je dánskou agenturou, která se zabývá touto oblastí. Pokud dovolíte, tak pouze úvod do celé tematiky. Byli jsme požádáni, abychom velice stručně poskytli určitá fakta, údaje, ekonomické, politické záležitosti, které se dotýkají této oblasti, to znamená plynovodů, ropovodů v EU na základě stávajících dokumentů a samozřejmě i na základě literatury, která je k dispozici, to znamená, že by mělo jít do objektivní faktickou prezentaci. A nyní bych poprosila pana Petersena, mého kolegu, který pracuje rovněž v Kově a který je zodpovědný za ekonomické záležitosti, aby vám poskytl konkrétnější informace. Very much. Děkuji za slovo. Pokud je o obsah této prezentaci, já si myslím, že dodržujeme zadání. Hovořili jsme poskytneme jednak určité mapy, infrastruktury, konkrétní záležitosti, řetězec eh, dodávek a poté se budeme věnovat i otázkám a odpovědím. My se díváme v podstatě na celou oblast eh, z pohledu infrastruktury, nejde mm, o samotné produkty, které se dotýkají této oblasti, to znamená plynovodu a ropovodu Samozřejmě, že jsou zde určité rozdíly, to je jasné. A jeden ze základních rozdílů je samozřejmě cena. Cena, která u plynu se dotýká, jednak je založena na konečném uživateli, poskytovatelích, dodavatelích a tak dále. Samozřejmě poté jsou to regionální ceny, ale i ceny, které jsou stanoveny v oblasti plynu na evropské úrovni. To znamená, že je to záležitost, která není moc flexibilní. V podstatě zatím nevidíme nějaké, nějakou velikou pružnost této oblasti, pokud jde o, eh, o skapalněný plyn a podobně. Pokud jde o ropovody, tak tam je záležitost jednodušší protože dodávky i uchovávání je tato oblast je pružnější a zároveň cenově méně nákladná, je zde eh, mnoho je zde mnoho možností pro dodávky v této oblasti mnohem, ví, mnohem více než v oblasti plynu. To znamená, že i soutěž je zde mnohem mm, agresivnější. To znamená hospodářská soutěž. To stejné můžeme říci pro infrastrukturu v oblasti plynovodů, i ropovodů. Je to všechno regulováno a přístup k této infrastruktuře je rovněž regulován. Zde vidíte mapu. Zde vidíte mapu stávajících, ale i plánovaných ropovodů, plynovodů, ostatní části této infrastruktury rovněž. Eh, currently... Ve stávajícím období využíváme asi 500 miliard kubických metrů plynu ročně. Očekáváme, že toto číslo se bude zvyšovat. A takové nejoptimističtější scénáře v oblasti obnovitelných energií nebo zavádění těchto energií těchto zdrojů. Předpokládáme, že mm, to číslo zůstane stejné i za 20 let. Pokud jde o naši domácí produkci, tak ta, bude, ta se bude snižovat z 200 asi na 100 miliard metrů krychlových. Samozřejmě, že povtávka poroste, jak víme, dojde k dalším, dojde teda k dovozu a budeme potřebovat novou infrastrukturu v této oblasti. Pokud jde o importní kapacity, ta, ty jsou v stávajícím období dostatečné m, mm, za obvyklých běžných okolností. Ale očekáváme teda ten nárůst, jak už jsem se o tom zmínil, v oblasti poptávky, to znamená, že budeme muset investovat do další infrastruktury. Pokud jde o nějakou no, určitou propast této oblasti, to znamená ve stávajícím období mezi produkcí a spotřebou, Takto pokrýváme dovozem z Ruska, z Norska, z Alžírska a pokud jde o skapalněný plyn, e, rovněž z Norska. New, uh, new possible import. Pokud je o nějaké nové možnosti v oblasti dovozu, nějaké projekty, propojení do budoucna, Samozřejmě, že to bude zapotřebí, tak abychom vytvořili flexibilní, robustní kapacity, které by umožnily dovoz. Samozřejmě, že zde máme i skapalněný přírodní plyn a zařízení, které poskytují tento plyn a to je rovněž jedna z možností pro další diversifikaci těchto dodávek. Z dlouhodobého hlediska dojde k určitému posunu a k zaměření spíše na rezervy, které jsou vzdálenější, řekněme Irán, Katar, Střední východ, Rusko. Ve stávajícím období máme tři až čtyři regiony, pokud jde o zásoby plynu, jednak je to severní region v Evropě, dále je to jihovýchodní oblast a jihozápadní region. Někde hovoříme i o pobaltské oblasti, Finsko, to, tato oblast, tento region je považovaný za samostatný region občas. Pokud jde o kritéria pro, tato, pro tyto regiony, to znamená, nejdříve je to teda mm, zdroj a geografická vzdálenost a možnost, řekněme, nějakého půlování nebo spojení eh, možností v oblasti zásob plynu. Nejdůležitější koridor ve stávajícím období je koridor v severovýchodní části Evropy, to znamená z Ruska, to představuje asi 3 spotřeby Evropské unie. Dále je to severozápadní koridor, to znamená přes Norsko, který představuje asi 18 spotřeby a poté zde máme jihozápadní koridor z Alžírska. Tento zdroj představuje asi 10 evropské spotřeby a dále zde je ještě jeden region, ten jeho východní možný koridor, jenž by představoval z dlouhodobého hlediska novou přístupovou cestu pro dodávky. To znamená, že by to byla další součást naší, našich diversifikačních eh, našeho úsilí v této oblasti, to znamená diversifikovat dodávky. Pokud jde o interní přenosnou síť, ta je nesmírně, nesmírně mm, densní, nesmírně. Mm, je to síť, která je velice přes východní část, přes Holandsko, přes Belgii, která je opravdu mm, velice hustá. Máme zde několik možností převodu, které jsou, to znamená mm, několik souběžných. Dále zde máme v Německu, v Itálii, v Rakousku možnost velikých eh, zásobníků, podzemních zásobníků. Bohužel v ostatních zemích tyto možnosti zatím nejsou. Je to relativně nový a dobře fungující systém, obecně řečeno, to znamená těchto podzemních zásobníků. Dále je zde několik nových potrubí, které očekáváme, že by se měly mm, zapojit do celé této oblasti, to znamená zelený eh, tok mm, Libie, Itálie přes Sicílii, to znamená z jižní části. Dále je to mezi Holandském a Velkou Británii, nové potrubí a další mezi Tureckém a Řeckém, To znamená, to jsou očekávaná potrubí a několik projektů, které mm, už mm, se začínají budovat, Alžírsko, Tunis, Sicílie, Itálie, dále je to mezi Ruskem, Německem a dále mezi Alžírskem a Itálií eh, přes Sardínii. Rovněž je to Nabuko, které by propojilo Kaspické moře, to znamená centrální Asii a střední Blízký východ přes Turecko. Tyto nové systémy, tato nová potrubí by měla zvýšit kapacitu asi na 90 miliard metrů krychlových v následujících letech. Abych to shrnul, Největší problém je ten, že je zde veliká propast mezi naší vlastní produkcí a spotřebou. Právě proto potřebujeme novou infrastrukturu pro dovoz, nové možnosti pro dodávky, o tom už jsem se zmínil. A tak eh, tež musíme posílit stávající koridory pro dodávky a vytvořit novou infrastrukturu. Rovněž bych rád zdůraznil to, že cíle Evropské unii unie, to znamená těch 20, 20, 20 v oblasti klimatu. Samozřejmě i toto bude mít dopad na poptávku po plynu. Hm, dojde k nárůstu této poptávky, protože budeme potřebovat více hm, plynových hm, elektráren, které budou nahrazovat postupně uhelné elektrárny a rovněž zde dojde k, k výstavbě větrných elektráren a jiných elektráren, které by využívaly obnovitelné energie. Samozřejmě, že zatím ještě nevím, jakým způsobem to bude mít dopad na infrastruktury, pokud jde o klimatické záležitosti. Pokud jde o ropovody, tak eh, v této oblasti máme se samozřejmě ropovody, mm, jeden z nejdelších ropovodů na světě, který jde přes Rusko, východní Evropu. Máme zde severní, střední a jižní část tohoto ropovodu. Jedna část, která se nazývá družba, do, která vede do Běloruska, Polska a na Slovensko. The other important pipeline is from the... Dále je to důležitý ropovod z Norska, nebo spíše takto. Pokud jde o kapacitu družby, tak to je asi 100 milionů ton ročně. Ovšem, tato kapacita není využita na 100%, je zde, jsou zde určité hm, hm, spory, stávající kapacita je 65 milionů ton ročně. No A Rusko proto právě plánuje odklon dodávek pro východní Evropu, mm, spíše po moři a ne tímto ropovodem, což samozřejmě by mohlo mít poté dopad na dodávky do východní Evropy. Další důležitá, důležitý ropovod je severní část, která přichází z Norska a mm, vede až do Anglie kapacita je 40 milionů tun. Pokud je o interní evropské záležitosti, můžete se podívat na tuto mapku, která znázorňuje ropovody, které představují 33 tisíc kilometrů. A jak vidíte, na základě této mapy to nejzajímavější, co nás čeká v této oblasti, je to malé propojení zde ve středu Evropy eh, v okolí Ingolfu, v okolí Ingolštatu. Which is linking the two systems. So they are virtually, uh... který propojuje dva systémy. To znamená, že v podstatě došlo k, k tomu, že k tomu rozdělení těch ropovodů ve středu Evropy. Čili tak to by nějak měla vypadat budoucnost, to znamená to propojení mezi východní a západní části Evropy a jejich ropovody. No a samozřejmě, že i otázka bezpečnosti dodávek hraje nesmírně důležitou roli především ve východní části Evropy ruská politika, jak už jsem se o tom zmínil, to znamená to přesměřování eh, dodávek, by mohlo mít dopad na východní, na státy ve východní Evropě. Ale zde vidíte několik projektů, plánů na nové ropovody v Evropě, jednak z Konstanty do, tri, do Terstu, Burgas Blore a v Turecku což není součást EU, ovšem je to zajímavé propojení a dále zde vidíme propojení mezi Odesou a Gdanskem. Tyto projekty, všechny tyto projekty umožní rovněž diversifikaci dodávek ropy. Ovšem, pokud jde o ropovody, pouze malá část těchto to, tohoto konečného produktu je, je Mm, převážena tímto způsobem. 80 je eh, převáženo mm, po lodích a vlaky a podobně. Další záležitost, o které už jsem se zmínil, je to propojení mezi východní a západní Evropou, které je nedostačující, a východní Evropa, která je zranitelná mm, vzhledem na dodávky z Ruska. Rovněž došlo k různým diskusím, zda by tento trh s ropou měl být zahrnutý do interního trhu s energiemi, energetického trhu v EU, aby byl regulován stejnými parametry. Už jsem se zmínil o tom, že mm, ropovody jsou mnohem složitější a mm, náklady na jednotku jsou vyšší než u ropy. Zároveň zde potřebujeme větší zásobníky, tak aby došlo k efektivnímu efektivní funkčnosti. Jsou zde určitá omezení i v Evropě, pokud jde o rezervní toky v rámci hlavních systémů, které mají dopad na bezpečnost dodávek v některých zemích, například mezi Španělskem, Francií nebo ve střední Evropě je to Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko. Zde bohužel ta možnost reverzního toku je omezená. Dále jsou zde technické standardy, operační postupy, které se využívají v jednotlivých členských státech a které se různí a mají dopad na každodenní fungování, strukturu a tak dále. To znamená, ehm, jakým způsobem ehm, členské státy přistupují k určitému vybalancování svých vlastních systémů, jakým způsobem, nyní mám na mysli spíše plyn a jakým způsobem jsou přidělovány jednotlivé kapacity. To všechno má dopad na účinnost eh, i trhů a integraci jednotlivých trhů. Pokud je o hospodářské záležitosti, tak eh, je zde problém, protože samozřejmě, že toto potrubí mm, nemají žádné, žádné alternativy využití, jsou jaksi uzamčeny mezi dvěma místy, je, vidíme zde vysoké investice a nízké náklad, nízké eh, provozní náklady. No, pokud je o trh v této oblasti dodávek ropy, tak ten obecně považujeme za otevřený, zatímco u plynu, tam, jak už jsem se o tom zmínil, tak tam, tam eh, je to regulovaný trh, to znamená ty přenosové sítě. Potom je zde otázka přístupu třetích stran, to vše aplikujeme rovněž na celou infrastrukturu v oblasti mm, sítě s, s plynem. Tak bychom zajistili bezpečnost dodávek, vytvořili místní sítě, národní sítě. Musíme samozřejmě zlepšit tyto sítě, zlepšit mm, mm, přeshraniční procedury. Dále jednak je to otázka přidělování jednotlivých kapacit, rozdělování, zefektivnění této oblasti. No a samozřejmě, že je to je otázka bezpečnosti dodávek, pokud jde o transitní cesty mm, z, eh, z východní, ale i z jižní části světa a zároveň je to otázka, o které už jsem se zmínil. Teda to byla otázka, o které už jsem se zmínil na začátku. Pokud jde o interní propojení Uh, uh, jsou zde tady určité body propojení, které hrají významnou roli při zajišťování kontinuity dodávek. <clears throat> Na této mapě Vidíte tedy takováto vstupní místa pro dovoz, to jsou stávající a budouská, budoucí. Nejprve máme to stávající modře a potom budoucí místa propojení, tady jsou červeně a zase interně a potom ty stávající místa propojení jsou černě. E, vidíte, že zejména na východě Evropské unie je potřeba zvýšit ta místa vzájemného propojení tím takzvaným reverzním tokem a zvýšením kapacity a také tím, že se do toho dostanou velké země jako e, Španělsko, Francie, Itálie, Francie, takže tam je opravdu velká potřeba e, velmi dobré infrastruktury. ta nová propojení eh, vychází zejména z potřeby eh, bezpečnosti dodávek, také z potřeby, aby se vnitřní trh mohl rozvíjet a samozřejmě je potřeba zjistit, kdo do toho bude investovat. Protože ne všechny z nich jsou komerčně životaschopné, zejména na východě Evropy. Tam může být trošku problém s eh, hospodářskou životaschopností těchto projektů. Existuje tedy potřeba harmonizovat standardy pro bezpečnost dodávek mezi členskými státy. Mm, také se často hovoří o tom, že je potřebná diverzifikace dodávek. To znamená, že je potřeba snížit závislost na Rusku. A na to se tedy zaměřují velké infrastrukturní projekty, jako například Nabuko, ale i další v rámci těch transevropských sítí. To je tedy jakýsi zas, taková zastřešující síť. Zatím nemáme jakési závazky ze strany exportérů, že by naplnili eh, tyto nové, nová potrubí. A konečně Otázka napojení na takzvané izolované oblasti, těch máme pár. Už se o tom hovoří i v tom dokumentu, jednak jsou to eh, některé pobaltské země a Finsko. Eh, potom severní části Polska, střední Švédsko a také řada evropských ostrovů se považuje za takzvaně izolované oblasti potřebují teda zvláštní pozornost. A zde vlastně můžou vzniknout i ekonomické výhody, co se týče zaměstnanosti, průmyslového rozvoje, eh, možná dokonce také eh, environmentálních eh, zlepšení, tím, že se tedy přejde na jiný druh energie. Já vám teď děkuji za pozornost. Děkuji vám za informace, které jste nám poskytl. A nyní dostáváte slovo vy, kolegové. Jako první dostává slovo kolega Vidal Kvadras, pravodaj. Eh, poprosil bych vás, abychom tento bod probrali do čtyř hodin, protože potom musíme pokračovat. Prosím tedy všechny, aby mluvili stručně, aby mohli všichni dostat příležitost dostat se ke slovu. Prosím, kolega Vidal Kvadras má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tento průzkum je velmi užitečným nástrojem proto, abychom se mohli seznámit se současnou situací v oblasti sítí přenosu ropy, plynu a dalších derivátů v rámci Evropské unie. Slyšeli jsme silné stránky i slabiny a také budoucí perspektivy. V tomto smysle to opravdu musíme považovat za velmi významný přínos a práci, která nám umožní jako lidem, kteří v této oblasti nemají žádné poznatky, se s problematikou seznámit. Rovněž získáme komplexní přehled o situaci. A kromě toho potřebujeme dosít si určitých zpřesnění, Na to v pravidlech distribuce plynu. Tuto problematiku jsme totiž ještě do detailů nemohli prostudovat. Jedná se konkrétně o nařízení týkající se distribuce plynu, jako jsou například standard minus jedna nebo výhody a nevýhody strategických rezerv. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby tato studie byla provedena nyní v současné době, bylo by do textu lépe zapracováno i toto téma a tato složka. Zpráva je ale v každém případě skvělá a já gratuluji jejím autorům. Mám ale dvě otázky. Za prvé, slyšeli jsme, že dopravní, přepravní infrastruktury jsou velmi nákladnými projekty, vyžadují vysoké investice a to až miliardové, hovořím v miliardách eur. Je ale důležité rozšířit kapacitu strategických propojení v rámci takzvaného opačného inverzního toku. V takovém případě už potom úprava infrastruktury není tak nákladná. Já bych tedy rád věděl, jestli souhlasíte s tím, že ten inverzní tok, nebo jinak řečeno úprava toho potrubí, aby umožňovala inverzní tok, má menší náklady. Mohl byste nám v tom případě poskytnout nějaké rozpětí těchto nákladů týkajících se inverzního toku? Moje druhá otázka se týká řízení trhu. Před 20 lety existovaly národní monopoly na distribuci a zprávu plynu. Tyto monopoly měly exkluzivní práva na dovoz, držení rezerv, distribuce a tak dále. V současné době ale máme čistě teoreticky liberalizovaný trh a obchod a máme zde pravidla přístupu k těmto sítím pro třetí strany. Objevují se zde návrhy které hovoří o tom, že by možná bylo dobré jednat s těmi externími dodavateli integrovaně. Možná, že Evropská unie by proto možná měla vypracovat určitý mechanismus pro situace, kdy budeme komunikovat s dodavateli plynu. Abychom v těchto situacích hovořili jednotným hlasem. To by nám totiž poskytlo větší sílu a větší váhu našim slovům při jednání. Myslíte, že byste nám mohl říci, jaký je váš názor na tento přístup? Jaký je váš názor na možnost uskutečnění těchto přístupů? Děkuji. Děkuji vám a další řečník. Thank you very much. Uh, děkuji. Děkuji jak panu předsedovi za slovo, tak děkuji také za prezentaci této zprávy. Velmi si vážím vaší práce, ale zajímalo by mě dodávky do těch vzdálených oblastí. Vy jste o tom v krátkosti hovořil i ve své zprávě a já si myslím, že Jedním z řešení jsou ty eh, terminály na skapalněný plyn, takzvané LNG eh, terminals, ale to zase samozřejmě se bude otevírat jenom, pokud tam bude eh, určitý limit obyvatelstva, určité minimum. Takže jak, jak to uděláte tedy s třeba ostrovy, které mají velmi malý počet obyvatelstva? Mohou to být třeba eh, různé portugalské ostrovy na Azorách nebo Madeira, eh, kde je třeba počet obyvatelů kolem 300 tisíc, dokonce možná 150 tisíc. Eh, předpokládáte tam řešení, která by využívala tohle LNG nebo nikoli? Například, že by se to tedy do těch izolovaných regionů dostávalo mm, například z Norska Zatím se tyto terminály tedy staví pouze v oblastech, které mají více než 500 tisíc obyvatel, takže mě by zajímalo, co uděláte s těmi menšími. Děkuji, paní Jordan Cisi. Chvále lepa za eh, představitel. Eh, tudy asi... Děkuji za tuto prezentaci. Já mám otázku týkající se infrastruktury pro plyn. Vy sám jste hovořil o tom, že musíme počítat se zvyšující se poptávkou po plynu i v souvislosti s klimatickými změnami. Ukazoval jste nám mapu a na té mapě byly velmi pěkně zobrazeny projekty pro rozvoj plynové infrastruktury v budoucnosti. A mě nyní zajímá, jestli byste nám mohl sdělit svůj názor, jestli tato infrastruktura bude dostačující, a nebo jakou potřebu plynu budeme moci touto infrastrukturou pokrýt, anebo jestli budeme moci, muset pro budoucnost plánovat ještě větší kapacity. Zajímala by mě data týkající se zvyšování poptávky po plynu v členských státech a zvyšování kapacit v souvislosti také s klimatickými změnami. Děkuji. Děkuji a kolegyně Savila. E, Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že tato studie je opravdu dobrá, ale přesto bych ráda položila jednu obecnou otázku. Hovořil jste o tom, že hlavní zásoby i v ohledu na plynovody a ropovody. Tedy, že hlavně, hlavní zásoby se nacházejí v Rusku, Iránu a v Kataru. Co se tedy týče plynu, musíme mít na paměti, co se týče hlavně Irán. A já bych se ráda zeptala, proč v tomto ohledu nehovoříte o Rusku, Kataru ani Iránu. Pan komisař Fibalx už kdysi o tomto tématu hovořil, ale pokud tomu správně rozumím, jsem tu totiž nová poslankyně, máme zde novou strategii. Evropská komise totiž chce s Ruskem uzavřít dohodu o obchodu. Má to být čistě obchodní dohoda. Já koupím, ty koupíš. A nic víc. Mě tedy zajímá, jestli by mi autoři studie mohli říci, jestli k tomu nemají více informací. Tyto informace by se měly týkat eh, jak té obchodní smlouvy s Ruskem, ale například i Nabuka. Nabuka je totiž zásadní v této oblasti. Nezdá se, že by tento projekt opravdu fungoval. Už jsem na oblasti energie pracovala dříve a proto to tedy vím. Třicet procent spotřeby by mělo plynout přes Nabuko a to není reálné. Aby Nabuko byl opravdu životaschopným projektem, musí se více zapojit i Rusko. A to je myšlenka, která mě napadá. V posledním roce jsem totiž byla za jsem se totiž setkala se zástupci Ministerstva zahraničních věcí Spojených států a e, na této schůzce bylo řečeno, že aby celý projekt byl funkční, musí se Rusko více zapojit. Dalším tématem je tedy ten Irán. Samozřejmě, že tam v současné době dochází k určitým diskuzím a tlakům. Německo, Francie vyvíjí určité tlaky. Na druhé straně Spojené státy natahují svou ruku. No, ale samozřejmě, že se musíme na celou věc dívat i z politického hlediska. Uvidíme, jak to půjde do budoucnosti. Možná, že bychom se měli zamyslet nad významem Iránu a možností, jak ho do celé věci více zapojit. Co se tedy týče poskytování plynu a v souvislosti s Nabukem. Dále zde máme celou řadu dalších zemí a já teď myslím především na jižní země, Irán, Irák a jiné země. Dále k otázce středního východu, blízkého východu a arabském světě. To, o čem jste hovořil, s tím nesouhlasím. Existuje spousta zemí arabského světa, které jsou velmi důvěryhodné a spolehlivé, co se týče obchodních praktik. Například perské státy, Katar. To jsou velmi spolehlivé, spolehliví partneři. Myslím, že v souvislosti s plynovody by mohly být opravdu velmi spolehlivými partnery. Možná, že mnohem spolehlivějšími než například Egypt. Možná, že bychom potom nepotřebovali tak rozsáhlé investice. Arabské Emiráty například do plynovodů mohou investovat sami. Možná, že bychom se mohli zamyslet nad tím, do jaké míry je celý projekt ekonomicky uskutečnitelný. Pokud ale pomyslíme na důležité země, Rusko, Katar a Irán, na ty zkrátka nesmíte při své studii zapomenout. Podívejte se přeci na fakta a vidíte, že jsou velmi důležité. Já tady získávám ten dojem, že se v této oblasti mnoho věcí neděje, ale zcela obecně, pane předsedo, co se týče energetické bezpečnosti. Evropská unie a parlament, alespoň já mám ten dojem, si udržují určitý odstup od arabského světa. A kromě toho také od Ruska. V arabském světě přeci máme zásoby energie, ale jak se k, nimi dost, jak se k ním dostaneme? Tak to je jen k zamyšlení. A dále, co se týče ropovodu a plynovodu, které jste zkoumali ve svých studiích, měli bychom se nad nimi hlouběji zamyslet a zamyslet se nad tím, jak zaručit dodávky od těch hlavních dodavatelů i nadále. Uh, firma ehm, <clears throat> Děkuji, pane předsedo, také děkuji za vaši prezentaci. Mám několik připomínek a jednu otázku. K bodu 6.4 vaší prezentace, který se týká diversifikace zdrojů dodávek plynu. Já jsem tady objevil pár informací, z níž mám dojem, že třeba South Stream a Nabucco nemohou být vybudovány ve stejnou dobu, protože by bylo těžké nalézt investory pro oba projekty a také, že by možná existovaly politické zájmy některých členských zemí nebo některých dodavatelů dokončit Nabuko v roce 2015, kdežto South Stream by byl dokončen v roce 2013. Takže si z toho můžeme vyvodit, že bychom měli dát prioritu jenom jednomu projektu a to vypadá tedy, že by měl být South Stream, protože Tady už je tedy zajištěna otázka jak těch dodávek, tak financováno, financování. V Rumunsku nedávno Paolo Scaroli, předseda ENI, prohlásil, že tyto dva projekty spolu nesoutěží, naopak, že spolu, e, že se doplňují. Ovšem přiznal, že předpokládaná kapacita Nabuka není dostatečná proto, aby Evropě poskytlo to množství plynu, které potřebuje. A také řekl, že je potřeba tedy dále diverzifikovat zdroje a hledat nové trasy. Tento názor vyjádřili i další odborníci. Co se týče těch multiplikací, násobení se těch tras, tak South Stream by mohl být důležitý, ale pokud hovoříme o energetické bezpečnosti a diverzifikaci zdrojů pro Evropskou unii, pak se stává důležitým i Nabuko. Hlavním projektem Evropské unie, zejména tedy z pohledu komise, ale také pro řadu členských států je právě Nabuko. Přinejmenším tomu tak bylo doposud. A já tedy mám otázku. Co si myslíte ohledně priorit, které bychom měli přiřadit těmto projektům? Který z nich by měl být prioritní? Z hlediska potřeby diverzifikace zdrojů a zvýšení energetické bezpečnosti. Bylo by možné využít eh, ty intervenční mechanismy navrhované komisí pro případ krize, pokud se členské státy rozhodnou dát prioritu právě projektu South Stream? Děkuji. Nyní, vážení kolegové a kolegyně, máme ještě 10 minut, čtyři řečníky, komisy a potom samozřejmě očekáváme eh, podrobné odpovědi. Takže prosím vás, musíme se soustředit. Takže nejprve má slovo kolega Wagner. Eh, mm, voy a ser, voy a, a, a seguir. Děkuji. Budu se tedy řídit vašimi instrukcemi a budu velmi stručný, ale chtěl bych říci, že mě velmi zaujalo to, co zde eh, bylo řečeno, protože já toho zase tolik o ropovodech a plynovodech nevím, takže jsem se dozvěděl opravdu hodně. Ale vím něco o členských státech a fungování členských států. A tak eh, si nejsem úplně jistý ohledně toho fungování v Evropě. Protože členské státy jsou ve velmi těžké situaci, pokud nedostanou potřebné dodávky plynu, tak samozřejmě celý jejich systém skolabuje. Takže z tohoto pohledu tedy potřebujeme eh, právě tyhle informace. Zřejmě je to asi nejzajímavější téma z těch, co se teď v Evropě prodiskutovávají, ale mě by vlastně zajímalo teď v současné hospodářské krizi, která sebou přinese i snížení poptávky po energiích. Může to nějak ovlivnit energetické plány, které už jsou připraveny? Protože třeba u nás doma se o tom hodně diskutuje. To znamená, jak nižší poptávka ovlivňuje stávající projekty. To se týká několika regionů ve Španělsku také bych rád eh, zdůraznil něco, co říkal pan Vidal Quadras ohledně zprávy těchto otázek. Pan Vidal Quadras hovořil o konsorciu. Možná bychom tady mohli hovořit o právnických osob- osobách, nějakém typu společností, které by tedy ten problém řešily. Tolik tedy ode mě. Doufám, že jsem byl dostatečně stručný. Děkuji. Thank you so much. Mr. Correra de Campos. Děkuji, pan Correra de Campos. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval, rád bych poděkoval za toto opravdu velice kvalitní vystoupení a prezentaci. Jsem přesvědčený o tom, podobně jako mnoho ostatních kolegů, že zde existuje ještě další strana této reality, ovšem tato část nám zůstala zatím zahalena. My všichni žijeme zde v Evropě a neznáme dostatečně strategii těch, kteří jsou našimi dodavateli. Například, když se podíváme na mm, tu poslední obchodní transakci mezi Ruskem a Čínou, Eh, je, hm, jde o dlouhodobou eh, smlouvu hm, v rozsahu 20 let v oblasti dodávek energii. My si musíme jasně uvědomit, jaký dopad to může mít zde u nás na naše produkty, hm, na naše dodavatele a tak dále. To znamená, jaká jsou zde procenta, jaký je relativní dopad této smlouvy, jaká je naše schopnost eh, zde v Evropě vyjednávat jakým, co pro dodavatele znamená otázka naší eh, kupní síly, akviziční schopnosti a tak dále. Je mi líto, že jsem nebyl přítomen prezentaci, ovšem myslím si, že tato otázka je obecná a těším se, eh, že těším se na odpověď. Děkujeme. Pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji za velmi podrobnou a obšírnou zprávu a protože je skutečně již málo času, tak bych se soustředil na jenom dvě otázky. Již zde zaznělo eh, LNG jako skapalněný nebo využití skapalněného plynu, ale eh, nenašel jsem eh, vazbu na CNG, tedy stlačený plyn, který je méně technologicky náročný a může dělat tu vazbu právě na plynovody a pro krizové řešení pro menší oblasti, stejně tak, kde eh, pro automobilový průmysl. Čili jestli se eh, počítá s nějakým tímto rozšířením v rámci CNG, které je eh, pro takto evropský zahuštěný prostor určitě velmi zajímavou technologií. Ten druhý dotaz souvisí s tím, co jsme zažili na začátku letošního roku, to znamená docela krizový stav v dodávkách plynu. Zda z těchto zkušeností eh, z ledna nebo z toho začátku roku vznikl na úrovni Evropské unie určitý postup společného řešení takovýchto situací, protože samozřejmě ten přehled, velmi dobrý přehled o plánovaných eh, plánovaných distribučních sítích a nové výstavy bude ještě trvat několik měsíců, něk, něk, v případech i let. A eh, tak, abychom se nedostali do složité situace, nebo jak takovou složitou situaci řešit, pokud by nastala, nedej bože, nechci to přivolávat, ale pokud by nastala v tomto roce, jak bude Evropská unie postupovat se zkušenostmi z letošního roku. Jestli máme připravený vyjednávací společný postup vůči dodavatelům v okolí, určitě vůči Rusku a, a dalším. Děkuji. Ganz herzlich Děkuji a pan kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád navázal na svého předřečníka. Zajímá mě především postup Evropské unie v nejbližší období. Očekávám totiž, že pokud vzniknou v dodávce plynu nějaké potíže, vznikne to pravděpodobně v nejbližších dvou letech. V té době pravděpodobně naše diverzifikační projekty nejspíš nebudou ještě dostatečně účinné. Souhlasím s paní poslankyní Savela, která tvrdí, že hlavním dodavatelem plynu v tomto období bude pro nás stále Rusko. v dodávce mezi Ruskem a Ukrajinou vidím možná rizika v dodávce plynu. Proto mám otázku. Je Evropská unie připravena vstupovat efektivně do sporů mezi Ukrajinou a Ruskem? A je Evropská unie připravena přivést tyto dva partnery, kteří se neumí dohodnout k nějakým rozumným řešením? Die Frage kann vielleicht sogar noch besser Děkuji vám tu otázku vám možná zodpoví další řečník, a to je pan Beno. Rovinua. Yes, thank you very much, Chairman, and good afternoon, everybody. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a přeji dobré odpoledne. Pokud jde o tyto informace, které nám předložila Kovy, myslím si, že jsou to, je to kvalitní dokument, který máme k dispozici potom v strategickém dokumentu, revizi v oblasti sítí a tak dále a ostatních dokumentů, které se dotýkají infrastruktury v této oblasti. Všechny tyto dokumenty bychom měli nahlížet v kontextu budoucí bezpečnosti dodávek a nástrojů, které máme k dispozici Hovoří se o tom i v rámci strategického revizního dokumentu, to znamená, že se opět podíváme na celou síť v této oblasti, mm, na dodávky v této oblasti a to v příštím roce a myslím si, že to zapadá dobře i do naší přípravné práce pro tuto oblast je zde mnoho otázek, které musíme řešit. Jednak je to eh, infrastruktura v oblasti ropných dodávek, není to součástí transevropských sítí, zatímco um, plyn ano, to znamená, že mm, do dnešního okamžiku jsme neřešili otázku ropy, možná, že nastala situace nebo okamžik, kdybychom měli řešit tuto situaci do budoucna. Toto je otevřená záležitost, je to součást eh, v podstatě mm, této informativní poznámky, ovšem není zatím zakotvená v žádné zprávě, protože zatím nevím, jakým způsobem dojde k dodávkám ropy do Evropy, zda to bude ropovody, nebo zda využijeme lodě přes Balcké moře a podobně, nebo mm, přes Černé moře. Čili to je otázka, otevřená otázka pro ropu a její dodávky. V oblasti zemního plynu ta situace je jasnější. Politika, kterou máme v současné době, je taková, že upřednostňuje v podstatě veškeré infrastruktury to znamená další, řekněme, trasy, cesty, dodavatele do Evropské unie. To si myslím, že bylo jasně potvrzené stanovisko Evropské unie, i když ty transevropské eh, sítě, pokud jde o ehm, hlavní směry, které byly přijaty v roce 2006 Radou a Evropským parlamentem, máme zde určité projekty prioritních zájmů, určité prioritní eh, projekty společných zájmů a tak dále. Například Nabuko je projektem, Eh, evropského zájmu, zatímco South Stream v tom období ještě nebyl součástí těchto hlavních směrů tohoto dokumentu. To znamená, že zde máme určité pořadí těchto priorit, pokud jde o, ropo, o plynovody. A myslím si, že Samozřejmě na všechny tyto záležitosti se budeme muset podívat ještě jednou s ohledem na nové prvky, které vyvstaly, ta krize, kterou jsme viděli v lednu letošního roku a úsilí, které musíme vynakládat v oblasti bezpečnosti dodávek například. Je to návrh eh, nařízení, které předložila komise v červenci v oblasti bezpečnosti dodávek. Já si myslím, že tato oblast eh, samozřejmě je spojená rovněž s diversifikací zdrojů dodávek, to je součást jakékoliv politiky, to znamená diversifikace dodavatelských tras, ale i dodavatelů Čili je nesmírně důležité, abychom využívali všechny možné zdroje dodávek plynu, jak už, se o tom, jak už jsme se o tom zmínili, Irán, Katar, Rusko. Samozřejmě, že tyto země představují více než polovinu celosvětových zásob plynu. Je proto jasné, že proto, abychom umožnili dodávky tohoto plynu do Evropy. To je jeden z našich cílů. Ovšem nesmíme zapomínat na možnosti, které skýtá Severní Afrika, ani další možnosti v této oblasti, to znamená dodávky z Norska například a rovněž LNG, které by nám umožnily právě dodávku plynu prostřednictvím lodí, ať už je to v Tobagu, Austrálii a podobně. To znamená, eh, jak víme, i v těchto oblastech jsou ještě kvalitní zdroje eh, tohoto bohatství. Čili toto je základní obrázek, toto jsou základní principy, zásady a zároveň je důležité nastolit ten vhodný dialog s těmito zeměmi a mezi námi, teda v Evropské unii. Ano, máme zde půl miliardy spotřebitelů, platíme dobré, kvalitní ceny za energii. To znamená, že máme tu hybnou páku mm, která by nám umožnila dosáhnout nejlepších dohod s dodavatelskými zeměmi. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že to jsou právě společnosti, podniky, které uzavřou tyto dohody a my musíme vytvořit správný regulační rámec pro tyto společnosti, aby opravdu získali nejlepší dohody, které budou představovat jistotu dodávek, zajištění dodávek, bezpečnost těchto dodávek. A to si myslím, že je právě to pozadí, na základě kterého bychom měli fungovat. Otázka pana Vidala Kandrase je velice důležitá, protože EU musí zajistit a využít své síly právě jakožto vnitřního trhu s půl miliardou spotřebitelů a zajistit ty správné kontrakty pro naše podniky, ať už vyjednávají s Ruskem, s Katarem nebo jinými dodavateli. Děkuji. So, herzlichen Dank. Jetzt darf ich den Herrn Petersen noch einmal das... Děkuji vám a nyní dostává slovo ještě jednou pan Peterson aby se k tomu vyjádřil. Samozřejmě, že nebude moci zodpovědět na všechny detaily, ale možná, že objasní ještě některé věci. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Děkuji za slovo. První otázka prvního poslance. Máte pravdu, ten reverzní tok, tyto systémy mm, zatím ještě nejsou funkční, bohužel technologicky to není vždycky možné provést, i když by to nemělo být za normální okolnosti příliš nákladné řešení. Pokud jde o ty národní monopoly a mechanismy EU, to je spíše otázka na komisi. Number, um, The question, about the remote, uh... Dále je to otázka těch vzdálených regionů a možnosti využití LNG a CNG. Co znamená v těch vzdálenějších ostrovních státech například vím, že v Japonsku využívají právě LNG a CNG pro dodávky vzdálenější, do vzdálenějších míst, takže ano, Eh, je to technologie, která existuje, která zde je k dispozici, takže ano, je to technologicky proveditelné. Dále to byla otázka, která se zabývala prioritami South Stream, Nabuko, opět se spíš obracím na komisi. Ano, mm, Nabuko to je jedna z priorit. Ovšem, ano, všechno je součástí úsilí o diversifikaci. Ano, z, z, mm, z, mm, z geografického hlediska Nabuko nesmírně zajímavé. Jakým způsobem má hospodářská krize dopad nebo zda má dopad na poptávku Samozřejmě občas mm, v období recese dochází k poklesu poptávky a k tomu pravděpodobně došlo i v současnosti. To by mohlo vyřešit, ale zase je zde otázka časového horizontu, jak dlouho daná krize potrvá. Ne, nemusí to nějak vyřešit mm, nutně danou problematiku, ale řekněme zmírnit problémy s dodávkami na určité období. Oh, yeah, that's... Uh, one question was also... Dále uh, no, to byla otázka ohledně stávající infrastruktury, zda je dostatečná z, um, z dlouhodobého hlediska pro dodávky zemního plynu do Evropy a pokrytí našich potřeb. Já, hm, to je obtížné říci, zda je dostatečná tato infrastruktura. Já osobně bych řekl, že pravděpodobně není dostačující a záleží i na tom, jakým způsobem se bude rozvíjet dále trh s LNG. Ovšem myslím si, že stávající infrastruktura není dostačující z dlouhodobého hlediska pro poskytování nebo pokrytí našich potřeb v Evropě. Um, uh, that is regarding the, the, the future. Pokud jde o nějaké budoucí další zdroje, na to bude odpovídat komise. To nebylo součástí mé prezentace v těchto informativních poznámkách. Pokud jde o nějaké zvážení této problematiky, samozřejmě o všech dodavatelích uvažujeme jakožto o komerčních, obchodních partnerech, čili myslím si, že skutečně jsme nechtěli, aby jsme zde byli nějak podjatí nebo abychom eh, postupovali nějak neobjektivně. Děkuji vám, pane Petersone, za informace a za zprávu, kterou jste nám předložil. Děkuji také všem kolegům, kteří položili otázky a tím eh, jsme skončili s tímto bodem jednání. Za půl minuty se budeme zabývat dalším bodem. Complicated, but there are many questions. Huh? Terrible. Then I begin. Ja, meine Damen und Herren, ähm, darf Sie... Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, svolávám vás k dalšímu bodu pořadu jednání. Řešili jsme teď několik technických potíží, ale už je to za námi. Dnes bychom se rádi dozvěděli nějaké informace o evropských regulačních orgánech pro jadernou bezpečnost, ENSREC, a já zde vítám předsedu Andrea Stretera. Srdečně vítejte v našem výboru. Děkuji vám také za to, že nám zde přednesete některé informace. První zpráva o činnosti byla předložena v červnu 2009, pardon, v červenci a nyní máte příležitost prezentovat své informace. Potom budeme pokládat dotazy. Prosím, máte slovo. Hvala lepa in Dobrý den, vsem skupaj. Začínám u slovenštiny. To... Děkuji vám a přeji všem dobrý den. Začnu slovensky alespoň, abyste věděli, že pocházím ze Slovenska. Nevystupuji zde, ale jménem Slovenska, ale jako předseda skupiny evropských regulačních orgánů a proto budu eh, dále pokračovat v angličtině a to nám všem usnadní život. Srek. A vystupuji zde jakožto ředitel ENSREKu, což je zkrátka pro Evropskou skupinu Evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost. A hmm, vidím, že eh, máme trošku problém technicky, ale snad aspoň část těch informací uvidíte. Čili pokud je o naši zprávu, my jsme předložili tu první zprávu po dvou letech práce, to znamená komisi a komise to předložila Evropskému parlamentu. Já jsem skutečně nesmírně poctěn možnosti vystoupit zde a vysvětlit naši práci, naše aktivity. Budu se snažit pokrýt několik oblastí. Zahájil bych svou prezentaci krátkým úvodem, protože předpokládám, že většina z vás nezná tuto oblast nebo jakým způsobem se bezpečnost, jaderná bezpečnost řeší v Evropě, jakým způsobem je to pokryto, čili několik málo slajdů, abych vám nastínil situaci v Evropské unii. V Evropské unii máme asi téměř 150 funkčních jaderných reaktorů pro eh, výrobu elektrické energie a to v 15 evropských státech. Produkují asi jednu třetinu veškeré elektřiny v Evropské unii. To znamená, že jejich důležitost je veliká pro produkci elektrické energie na našem kontinentu a my musíme udělat vše proto, aby i tento zdroj dodávek byl bezpečný. Já se pokusím se vám vysvětlit, jak zajišťujeme jadernou bezpečnost nebo které jsou základní zásady, principy, kontroly jaderné bezpečnosti nejenom v Evropě, ale kdekoliv ve světě, kde je tato eh, technologie využívána nebo tato energie. Technicky si myslím, že hm, to není moc komplikované, nebo pokud by vám nešlo bezpečnost, tak byste mohli takovou elektránu postavit velice jednoduše. Ovšem, jelikož bezpečnost je vždycky na pořadu dne, je zde mnoho technických záležitostí systému, ochrany mechanismů, které chrání ta, tuto elektrárnu od samotného počátku. Ovšem nejdůležitější je to, jakým způsobem dochází k provozu v této elektrárně. Hlavním zodpovědným je operátor, provozovatel, to znamená cokoliv, k čemukoliv dojde, leží to na jejich bedrech, to znamená, že i bezpečnost leží na jejich bedrech. Právě proto v rámci každé operační organizace existuje velice složitý, jasný systém zajištění bezpečnosti, ať už tomuto systému hovoříme jakkoliv, velice striktní procedury, jakým způsobem um, se provádí všechny aktivity, tak abychom zajistili bezpečnost provozu. Pokud jde o celkovou kontrolu, tak samozřejmě zde máme národní systémy, právní systémy, regulačních orgánů. To znamená, že jsou to nezávislé regulační orgány, které kontrolují eh, dané operátory, provozovatele mm, a zastupují tím vlastně celý stát. Toto ovšem není konec celého kontrolního řetězce. Samozřejmě, že jsou zde ještě média, eh, veřejnost, všichni, kteří očekávají nebo kteří velice pozorně reagují na jakékoliv um, problémy a reagují velice rychle. Proto musíme všichni postupovat velice opatrně a zodpovědně, tak aby naše eh, elektrárny běžely bezpečně. Musíme proto zajistit samozřejmě mnoho striktních pravidel, různých um, norem, musíme znát fyzická omezení, musíme pochopit, musíme znát danou technologii, jaká jsou nebezpečí. To znamená, že vytvoříme určité hranice, v rámci kterých by elektrárna mohla fungovat. Čili když to budu ilustrovat na tomto obrázku, tak můžeme fungovat v rámci tohoto zeleného pole a tím, tím pádem teda máme tu eh, situaci zmapovanou, kontrolujeme bezpečnost a podobně. Ovšem, abychom zajistili, opravdu si byli jistí, že všechno je opravdu zabezpečené, jasné, tak zde máme právní rámec v Evropské unii, je to právní rámec Evropské unie, který mm, zatím zatím není až tak přísný, jak bychom si přáli. Ovšem máme rigidní národní eh, pravidla, legislativu, která je založena na mezinárodních standardech, především pokud jde o Mezinárodní agenturu pro jadernou energii, ale i jiné agentury, které poskytují pravidla pro fungování těchto elektráren. No a Samozřejmě rovněž jsou to licence, které, které jsou udělovány jednotlivým elektrárnám na základě jejich vlastností, čili tím ještě zúžíme celé to pole a tím ještě posílíme mm, ty hranice pro bezpečný provoz. A navíc ještě i samotný provozovatel má svá vlastní pravidla, mm, normy. To znamená, že opravdu tato elektrárna musí velice, velice mm, postupovat eh, velice obezřetně, aby se nedostala z tohoto pole a nespůsobila nějaké nebezpečí. No a nyní se podíváme na práci naší agentury Enstrev, na historii naší agentury. Možná víte o tom, že otázka jaderné bezpečnosti je spadá do národní odpovědnosti kompetence každého členského státu. To znamená, že každý členský stát, který má jaderné elektrárny na svém území, má samozřejmě svého národní, svůj národní regulační orgán na národní úrovni, který je součástí státní zprávy a reguluje celou tuto problematiku. Dále je to národní legislativa, která musí být v souladu s mezinárodními standardy a většinou jsou to ještě přísnější standardy než mezinárodní standardy. Ovšem samozřejmě, že trochu se liší tyto normy v jednotlivých zemích z historického hlediska, protože rozvoj jaderné energetiky probíhal jiným způsobem eh, v různých zemích, především těch větších zemích. Dále zde máme smlouvu Euratom, která už je starší než 50 let. V tom období jaderná atomová bezpečnost nebyla tak závažnou záležitostí. To znamená, že Euratom explicitně nereaguje na rozsáhlé záležitosti, které se dotýkají bezpečnosti jaderné energetiky, čili mm, v této oblasti na evropské úrovni to není dostatečně striktní soubor pravidel. Máme zde samozřejmě i nové směrnice, máme zde evropskou legislativu, která pokrývá tuto oblast která je povinnou musí aplikovat všechny členské státy. To je první krok, abychom měli mm, tuto situaci eh, pod kontrolou na celoevropské úrovni. Pokud jde o mezinárodní scénu, každý členský stát EU, který má jadernou energetiku, je členem dvou základních eh, úmluv Jednak je to o jaderné bezpečnosti a dále je to společná úmluva o bezpečnosti vyhořelého, vyhořelého paliva, bezpečnosti radioaktivního odpadu. My tomu často říkáme společná umluva, je to určitý soubor pravidel, které se dotýkají nakládání s radioaktivním odpadem. To znamená, že každý stát, který eh, provozuje nebo produkuje tuto energii, je členem těchto úmluv. To znamená, že podléhá jednotlivým pravidlům. No a dále je to samozřejmě, jsou to standardy Mezinárodní agentury IAEA, e jednotlivé standardy, které musíme splňovat. No a dále je to OBSE, a NEA, které umožňují posílenou spolupráci. Je zde mnoho různých výborů, které pokrývají různé oblasti v této oblasti na mezinárodní scéně a připravují doporučení pro jednotlivé členské státy. A dále je to VENRA, je to nevládní organizace, která představuje určitý klub či asociaci jednotlivých regulačních orgánů, úřadů. Je to dobrovolná organizace, asociace a myslím si, že opravdu funguje úspěšně povedlo se nám vlastně ze zdola směrem nahoru mm, pracovat, výsledky jsou kvalitní, vytvořili jsme něco, čemu říkáme společné referenční úrovně, jakési společné standardy, na kterých se domluvili všechny regulační orgány pro regulaci atomové či jaderné bezpečnosti na úrovni každého členského státu. Na úrovni Evropské unie se začalo uvažovat o mm, společném bezpečnostním rávci po e, jadernou, pro jadernou energii poměrně dávno. E, takové první snahy se začaly realizovat v roce 2003. E, tenkrát Evropská komise předložila návrhy dvou směrnic, ale <clears throat> nepodařila se dosáhnout schody všech členských států, takže v podstatě mm, jsme velmi dlouho přemýšleli nad tím, co tedy udělat a zhruba před dvěma lety padlo doporučení vytvořit skupinu na vysoké úrovni pro eh, jadernou bezpečnost a zprávu radioaktivního odpadu. Mm, tato skupina tedy byla vytvořena a všech 27 členských států jmenovalo eh, vlastně své jaderné regulátory, řekněme, do této vysoké skupiny. První zasedání proběhlo v říjnu 2007 Původně jsme se tedy snažili hlavně vůbec vyjasnit, jaké budou vztahy mezi členskými státy komisy. Nakonec jsme se rozhodli na konsenzu. Ehm, potom jsme si mm, vydefinovali jednací řád, stanovili jsme si priority práce a tak dále, i když samozřejmě je tam celá řada ještě ehm, takových malých problémů, které jsme takhle přiřadili těmhle těm třem hlavním skupinám, ehm, kterými se tedy primárně zabýváme. Jednak je to zlepšení jaderné bezpečnosti, Dále je to otázka vyhořelého paliva, radioaktivního paliva, eh, radioaktivního odpadu, a odstavování jaderných elektráren, jakým způsobem to zpravovat. A samozřejmě je potřeba také zlepšit transparentnost. Někdy se nám to úplně nedaří komunikovat dobře s veřejností, takže to, se chceme, to chceme zlepšit. Ehm, no a vlastně tyhle ty tři oblasti tedy mají každá, každá svoji pracovní skupinu, která se tomu věnuje. Naše hlavní skupina tedy je ta skupina zaměřující se na jadernou bezpečnost, a tady se řeší otázky možných evropských právních nástrojů v oblasti jaderné bezpečnosti. Už od začátku tady bylo velmi zřejmé rozdělení mezi členskými státy. Skupina států, jedna skupina byl, byla tedy pro vytvoření směrnice s tím, že Evropa by tuhle oblast opravdu měla harmonizovat a že je velmi podivné, že zatím nemáme žádná společná pravidla v této oblasti. protože takováto společná pravidla by mohla v nějakém způsobem třeba zabránit eh, zhoršování situace v národ, na národní úrovni. Ovšem, pak eh, tedy k této skupině patří třeba i takový hráči, jako je třeba parlament, ale potom zde ještě byla eh, menší skupina členských zemí, kterým se to zase tak nelíbilo, a ti v podstatě říkali, že hlavně musíme zdůraznit, aby zodpovědnost za jadernou bezpečnost zůstala na národní úrovni. Jejich hlavní argument bylo, že v podstatě takhle na národní úrovni se potom budou moci stanovovat ještě přísnější pravidla než ta, která by se jinak stanovila na evropské úrovni. Takže komise potom navrhla mm, svůj takový první návrh. To bylo asi před rokem, pak následovaly i poměrně intenzivní vyjednávání a jejich výsledkem je <clears throat> deset takových základních zásad, které by se měly objevit v té směrnici. Já vám je tady takhle ukážu na těch slajdech, ale když tak si je potom můžeme projít detailněji později. <clears throat> Takže jednak je potřeba udržovat a také kontinuálně zlepšovat jadernou bezpečnost. Tohle právo členských států zavádět ještě přísnější opatření jaderné bezpečnosti, to by mělo samozřejmě zůstat i nadále. Neměli by, nemělo by dojít k žádným zásadním změnám v tom stávajícím přístupu, který existuje, to znamená, ten národní regulátor by i nadále měl věci pod kontrolou. A naopak jeho role by měla být ještě rozšířena. Role komise by rozšířena být neměla. Komise by v podstatě měla zůstat jenom jakousi platformou pro výměnu Dále je potřeba zabránit tomu, aby se nějakým způsobem odčerpávaly zdroje, které jsou potřebné pro tuto oblast, pro její práci. Je potřeba dodržovat úmluvu o jaderné bezpečnosti. Další zásada se věnuje zemím, které nechtějí používat jadernou energii, takže pokud někdo nechce mít jádro, tak to samozřejmě používat nemusí. Další se zaměřuje na potřebu transparentnosti a konečně to desáté pravidlo, desátá zásada je potřeba, že je jasně definovat eh, role a zodpovědnosti jakýkoliv organizací, které se zapojí do celého procesu. Takže těchto deset zásad se tedy dostalo do eh, směrnice Rady 2971 Euratom. A Další důležitou otázku je také takzvaný benchmarking, tedy stanovování jakýchsi kritérií pro porovnávání. Členské státy by se tedy měly účastnit eh, takzvaného systému IRRS, což je systém právě pro benchmarking nebo auditování zemí pod eh, záštitou mm, Mezinárodní Eh, atomové agentury. A dále se zde samozřejmě do toho zapojí výsledky uplatňování úmluvy o jaderné bezpečnosti, to znamená, každé tři roky proběhne nějaká konference nebo zasedání smluvních stran, kde vlastně tady každá země předloží své argumenty a ty ostatní tedy se k tomu potom vyjadřují. My jsme se rozhodli, že na evropské úrovni bychom se měli snažit hledat jakási společná témata, společné problémy a potom uplatňovat jaksi poučení ze všech těch členských zemí na ostatní členské země. Potom máme druhou pracovní skupinu, která se zaměřuje na zprávu eh, radioaktivního odpadu. A každý členský stát by tedy měl vytvořit nějaký národní program pro řešení otázky radioaktivního odpadu. Takže to je tedy doporučení této pracovní skupiny, tak aby byl, existovala nějaká politická vize pro to, co dělat s radioaktivním odpadem. Zase skupina doporučila benchmarking a peer review, i když ten systém je trošku jiný než eh, u té jaderné bezpečnosti, u toho IRRS. A zase měli by se společně hledat poučení pro všechny zúčastněné státy. A naše skupina podpořila eh, usnesení rady o zprávě radioaktivního odpadu, to bylo asi před rokem. Eh, transparentnost, to se tedy zaměřuje na komunikaci s eh, veřejností. V podstatě v tuto chvíli se vytváří webová stránka pro jadernou bezpečnost EU. Ta stránka by měla být hotová snad do konce tohoto roku. Zatím tedy už je vytvořena jakási první verze a teď se schvalují různá zlepšení. A také se připravuje, připravuje jakési hlavní směry pro, eh, do, pro správné postupy týkající se transparentnosti v oblasti tedy regulátorů jaderné energie. Jinak v budoucnosti tedy budeme hrát roli, či budeme se snažit hrát roli v implementaci směrnice pro jadernou bezpečnost, eh, budeme poskytovat poradenství evropským orgánům o potenciálních budoucích inicio, iniciativách a také eh, by měla být eh, zorganizována konference evropských jaderných regulátorů. Navíc je samozřejmě potřeba flexibilně reagovat na všechny příslušné a relevantní iniciativy. Jak já osobně pohlížím na naši práci za posledních několik let? Stejně tak jako běžně ve všech společnostech se ustavují formální právní systémy pro udržování pořádku, eh, tak přesto víme, že jsme všichni lidé z masa a kostí, máme své emoce, žijeme v reálném světě, takže je potřeba, abychom si navzájem rozuměli a abychom se chápali pro to, abychom eh, se mohli zlepšit. Takže z tohoto důvodu si myslím, že NSREC eh, byla velmi dobrá iniciativa, protože tady umožnila vlastně setkávání lidí, kteří eh, mají velmi dobré porozumění otázce jaderné bezpečnosti v Evropě a ta zasedání teď po těch dvou letech jsou samozřejmě mnohem jednodušší než na začátku. Teď už chápeme, jak ti ostatní smýšlejí, co společně chceme dosáhnout a brzy můžeme dosáhnout koncenzu. Já si myslím, že do budoucnosti je důležité to, že se tedy známe, že víme, jak se věci řeší v jiných zemích a to samozřejmě díky tomu se můžeme i nadále zlepšovat. Takže známe se, rozumíme se, zná nás i komise, také nám rozumí a všichni se navzájem od sebe učíme a snažíme se tedy zlepšit eh, ta národní uspořádání, národní systémy. Já si tedy myslím, že NSTREC by měl zůstat takovouto hodnotnou platformou na evropské úrovni, kde se tedy bude um, hovořit o relevantních otázkách jaderné bezpečnosti Mohla by to být vlastně i taková platforma pro jakýsi think tank. Nicméně potřeba zajistit, že tedy ta zodpovědnost primární za jadernou bezpečnost musí zůstat na národní úrovni a zejména v rukou těch, kteří žijí blízko eh, k jaderným zařízením. A je potřeba podporovat eh, výměnu osvědčených postupů a různých nápadů pro kontinuální zlepšení. Tolik jsem vám chtěl říct a teď jsem otevřen vašim otázkám. Herzlichen Dank, eh, Herr Strita, für die... Děkuji vám, pane Stritore, za podrobné informace. Jsem také vděčný za to, že jste nám vykládal něco o tom, jak se práce vyvíjí, protože eh, jste také zdůraznil, že je to proces, do kterého jste s kolegy vstoupili. Děkuji vám tedy za ty informace, které jste nám poskytl. Nyní zde mám první řečníky, kteří se přihlásili o slovo. První je kolegyně Cizlik. Thank you. I will talk now in English. Děkuji. Budu hovořit anglicky, protože jsem měla pocit, že všechno nebylo úplně přesné, proto bych ráda poděkovala kolegovi za jeho přítomnost mezi námi nejenom proto, že jste ze Slovinska, ale protože Evropský parlament podporoval velice vytvoření právě této skupiny evropských regulačních orgánů. Nejenom pokud jde o konkurenční cenu v oblasti jaderné energie, ale rovněž to, že neprodukuje CO2, skleníkové plyny a tak dále. Čili doufáme, že tento energetický zdroj bude využívaný i do budoucna. A proto si myslím, že je správný okamžik, nastal správný okamžik, abychom se domluvili na tom, co uděláme eh, na legislativní úrovni, tak abychom zajistili všechny tyto otázky jaderné bezpečnosti. Pane doktore, četla jsem vaši zprávu a vím, že vaše skupina Vím, že jde o poradní orgány jenom pro radu, ale i pro Evropský parlament. Na základě vaší prezentace jsem pochopila to, že vaši další práci či aktivity vnímáte spíše v oblasti provádění, teda implementace toho, co již bylo přijato nebo provedeno a mm, co bylo uděláno. Proto se vás ptám, co si myslíte o roli Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce? Kde si myslíte, že bychom potřebovali právě takovou legislativu na evropské úrovni. Především bych se ráda zeptala na váš názor ohledně společných požadavků pro finanční fondy, pokud jde o odstávky těchto elektráren a pokud jde o radioaktivní odpad a nakládání s tímto odpadem. Myslíte, že bychom měli být nějaké požadavky na evropské úrovni, pokud jde o nezávislost těchto finančních, těchto fondů, tak aby nedošlo k nějakému vlivu z národní úrovně nebo řekněme ze strany konkrétních podniků, společností. Samozřejmě za toho předpokladu, že máme společný cíl na mysli. To znamená, aby tyto prostředky finanční byly k dispozici v tom okamžiku konkrétním, kdy je budeme potřebovat. A moje druhá otázka. Zmínil jste se několikrát i o úmluvě o jaderné bezpečnosti, která zavazuje právním způsobem strany této toho, této úmluvy na základě eh, vídeňské nebo pod vídenskou agenturou. Ovšem, když se podíváme na různé země ve světě, tak to nefunguje. Například Irán nebo Indie, šíření jaderného materiálu. Proto se ptám, co si myslíte, bychom měli udělat na globální úrovni? Vidíme zde jakousi renesanci jaderné energetiky v jiných částech světa. Děkuji. Ich habe jetzt noch Děkuji vám. Nyní zde mám ještě šest kolegů, kteří se přihlásili o slovo. Předpokládám, že to jsou všichni. Potom uzavírám seznam řečníků a poprosil bych vás, abyste kladli své otázky přesně a stručně, aby se ke slovu dostalo co nejvíce lidí. Nyní kolegyně Cavela. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Stritare, srdečně vám děkuji za informace, které jste nám poskytl, byly velmi kvalitní. Děkuji vám také za vaše osobní názory, které jste nám představil. Jsou pro nás velmi důležité a to hlavně, když někdo v této oblasti pracuje už dlouho. Nyní po nehodě v Černobylu mám k tomu jednu otázku nezískal jste dojem, že byly zavřeny univerzitní pracoviště, které se touto problematikou zabývaly. Podívejme se přece na univerzitě ve světě. Ještě před několika desetiletími existovala pracoviště, která nyní už neexistují. Moje otázka tedy je, nezaznamenáváte nedostatek odborníků v oblasti jaderní techniky a jaderné bezpečnosti? To je velmi důležité téma, co se týče využívání jaderné energie. Moje další otázka je následující. V současné době na světě existuje už jen jedna společnost, a sice japonská společnost, která vyrábí reaktory, které odpovídají normám a vzorům. Před několika lety na tyto reaktory Existovala dokonce čekací listina. Já vůbec nevím, jestli zde můžu toto firmu jmenovat. Je to japonská společnost. Existovala tam tedy čekací listina, podle které bylo třeba čekat 25 let, než bylo možné získat takový reaktor. Nevím, jestli je stav stejný, anebo jestli ta čekací listina nyní požaduje jen 20 let čekací dobu. Jak v této oblasti budeme poskytovat? Existují různé trendy a každých pět let se stanoví nová strategie pro využívání jaderné energie. A co se týče radioaktivní produkce, nemáte zde v této oblasti obavy? Pan kolega Balšo. E Děkuji pane předsedo. Děkuji za zprávu, která byla předložena. Na základě této zprávy vidíme, že byla odvedena velmi důležitá práce. Došlo ke koncenzuálnímu rozhodnutí týkající se malých členských států. Malé členské státy mají stejné množství hlasů jako velké. Členské státy, které využívají energii a i členské státy, které nevyužívají jadernou energii, musí rozhodovat společně. Proto vidíme, že vaše práce je velmi důležitá. Jde zde ale také o zodpovědnost požadujeme, aby některé kompetence zůstaly na národních úrovních. To se mi jeví jako sympatické, ale je zde určitý protimluv. Bezpečnost se totiž netýká jen jedné země, ale všech. Co pak zde neexistuje potřeba řídit tuto problematiku centrálně evropsky? anebo pokud by existovalo nějaké evropské nařízení v této oblasti, není možné, že by potom došlo k tomu, že by vedlo k určitým problémům mezi zeměmi, které využívají jaderný, jadernou energii a mezi zeměmi, které jadernou energii nevyužívají. A stačí nám Mezinárodní agentura pro atomovou energii pro to aby se zajistilo dodržování všech pravidel? Kromě toho bych se ještě rád zeptal na něco týkající se zabezpečení dodávek. Odpůrci jaderné energie často říkají, že nemáme dostatek uranu, že nemáme dostatek palivových článků. A já se ptám, existuje nějaká studie, týkající se zabezpečení dodávek. Ukazuje nám taková případná studie, jestli máme dostatek surovin, abychom dokázali zajistit energetickou bezpečnost a zabezpečení dodávek pro budoucnost. Další řečnice. Děkuji. Děkuji. Ráda bych se zeptala na tři na tři následující věci. Jednak jsou to lidské zdroje, otázka bezpečnosti a tak dále. Vy jste hovořil o tom, že všechny tyto otázky by se měly ještě analyzovat podrobněji, proto se ptám, jak se to myslel, jaká je zde problematika, jaké jsou zde problémy, pokud jde o bezpečnost této oblasti. Máte na mysli ty veliké problémy, o kterých se hovoří ve zprávě švédské vlády ohledně Vattenfalle elektrárny, protože to samozřejmě je i naším zájmem Německa, tato problematika. A rovněž bych se ráda zeptala, zda sledujete, je otázku pracovníků francouzských eh, v, této, v tomto odvětví, kteří před několika týdny jasně protestovali mm, ohledně svých pracovních podmínek, bezpečnosti elektráren, ve kterých pracují. A druhá záležitost se dotýká regulace. My jsme se rozhodli zde v Evropském parlamentu těsně, těsně předtím, než jsme, než jsme ukončili poslední funkční období, tak jsme hovořili o regulaci společných standardů, společných standardů v oblasti evropských eh, jaderných elektráren. Údajně to neodráží stávající vědecké hm, výsledky, protože hm, si myslím, že pro tyto elektrárny to, že by měly vzít v potaz všechny technologické záležitosti, vědecké záležitosti. To si myslím, že je nezbytné, abychom zajistili bezpečnost v Evropě. A třetí otázka je německá, zaměřená na německou situaci. Například je to, jsou to úložiště, jsou to mm, podzemní úložiště, kde máme. Um, is this, um... Máme zde Toto je problém pro nás v Německu. Ráda bych se zeptala, zda NSREC o tom debatuje, o těchto podzemních úložištích, to znamená, jsou to určité vrstvy v dolním Sasku, teda podzemní úložiště. Možná bychom o tom měli uvažovat i do budoucna, když budeme hovořit o nakládání s, s jaderným odpadem. Monsieur le Président, et merci euh, Další kolega. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval za tuto zprávu. Pokud jde o složení, o složení vaší struktury, víme, že jsou zde ředitelé těchto eh, národních orgánů, dále jsou zde zástupci komise, dále Švédsko, Norsko eh, a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které jsou pozorovatele. Myslíte si, že bychom zde mohli mít i nějakou parlamentní dimenzi, protože evropští obyvatelé se obávají trochu mm, v této oblasti eh, jaderné energetiky, ale zároveň zde v některých členských státech došlo ke změně názoru, trochu posunu směrem k této energetice, takže možná bychom mohli mít nějakou parlamentní strukturu, mm, zda by se vám to líbilo. A pokud jde o 13. stránku, vaše, vaší zprávy hovoří to o tom, že jste nezávislým orgánem. Ovšem, jaká je povaha této nezávislosti, protože pokud vím, tak patříte do mm, eh, státní zprávy ve Slovinsku, nominovala vás vaše vláda, to znamená, že tam, má, že tam je určité propojení, to znamená, jste opravdu nedávno nezávislým orgánem vůči vládě, za vaši kolegové jsou rovněž nezávislí, protože o tom hovoříte, z této zprávy hovoříte o tom, my samozřejmě my chceme, abychom se měli takový evropský orgán, který by byl nezávislý a proto, proto se vás na to ptám. A poslední otázka, jaké sankce byste mohli, řekněme, jaké sankce máte k dispozici, kdyby došlo k nějaké, nějakým problémům, nebo například víme, že jeden veliký operátor má problém v této oblasti, dochází tam k nějakým úložištím eh, v, na Sibiři, pokud jsem to správně pochopila. Jakým způsobem byste mohli postupovat, nebo jaké sankce byste měli k dispozici? Děkujeme. Pan kolega Mesároš. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, rád bych poděkoval panu Stritárovi za tuto zajímavou zprávu. Rád bych se vás zeptal, jak nahlížíte na budoucí rozvoj nebo další provádění eh, těchto bezpečnostních pravidel v rámci atomových nebo jaderných v rámci těchto systémů v Evropě. To znamená, jednak je to samozřejmě snaha produkovat tuto energii, ale zároveň zvyšovat bezpečnost. Samozřejmě, že bezpečnost je nejdůležitějším prvkem, ovšem jsou zde snad určité, řekněme, hranice, mm, za kterých je ještě mm, vhodné vůbec eh, generovat tuto energii a zároveň mm, mít dostatečnou bezpečnost eh, na místě, čili Ptám se, zda jsou zde nějaké studie nebo zda plánujete nějakou analýzu tohoto poměru této situace. Děkujeme paní kolegyně Daty. Děkuji i za slovo, vážený pane předsedo, a děkuji i za tuto zprávu. Tato zprávu, kterou jste nám prezentovali, vidíme pokrok, který jsme dosáhli v této oblasti, abychom zlepšili bezpečnost této oblasti v Evropě, pokud jde o produkci této energie. Opravdu víme, že zde se často neschodneme. Nedávno ve Francii jsme právě viděli tuto problematiku diskutovanou, pokud jde o radioaktivní odpad a tak dále. Je z toho otazníku, jak víme, v této oblasti zatím se nám ještě nepovedlo dosáhnout úplně všechny dostatečný pokrok. V některých oblastech v Evropě, například v Evropě, to, ve Francii to umožňuje určitou nezávislost v oblasti energetických dodávek, to je velice důležité ve stávajícím světě, pokud jde o mm, tuto otázku bezpečnosti, e, samozřejmě, že to je rovněž velice důležité. Jak už se o tom zmínili i předřečníci, jednak Eh, je to velice, mm, je to dobré, že neprodukuje CO2 tato eh, energie, tato, eh, tato, tyto zdroje. Dále zde můžeme redukovat dopad CO2 na, na mm, klima. To je i součástí našich společných cílů, klimatického balíčku a dále je to elektřina, která vyrábíme na základě této energie. Samozřejmě umožňujeme ji za, nebo máme ji za nižší ceny a tak dále. To znamená, že já si myslím, že je důležité, abychom se zabývali touto problematikou a touto energií. Ovšem představuje veliké obavy, především s ohledem na bezpečnost. Tyto obavy jsou pochopitelné a právě proto chceme přistupovat velice obezřetně k celé záležitosti. V posledních eh, letech jsme viděli veliké úsilí i na evropské úrovni Jednak je to směrnice, která se zabývá bezpečností, jadernou bezpečností v, v červnu, letoš, eh, v černu loňského roku, tak abychom na evropské úrovni zajistili bezpečnost. Pokud jde o mm, nakládání s, s radioaktivním odpadem, to je otázka, která, kterou musíme zajistit, která eh, představuje veliké obavy. Ráda bych poděkovala za vaši práci, za to, že se snažíte vytvořit a podpořit národní státy, tak aby vytvořili národní programy pro nakládání s, s radioaktivním odpadem. Ano, vidíme zde samozřejmě eh, výsledky vaší práce na základě této zprávy. Ovšem ráda bych se zeptala i rovněž na stávající otázku, eh, na stávající situaci v jednotlivých členských státech. Zároveň je to otázka, která zde již padla, pokud jde o možné sankce, jaké máte k dispozici, jaké jsou, jaká jsou doporučení, tak aby členské státy se snažily o optimální, o optimální dodržování bezpečnosti, i když některé indikace už z vaší zprávy vyplývají. Děkuji. Děkujeme. Další kolega. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně hovoříte jste o tom, že je zde mnoho bezpečných eh, elektráren. Ptám se, zda je, jsou zde nějaké rozdíly. Prosím, abyste nám k tomu něco řekl a zda bychom měli například realizovat nějaké společné postupy bezpečnosti na celé evropské úrovni, tak aby do toho nemohly zasahovat jiné orgány, aby to bylo zabezpečeno na celoevropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád řekl, že to, co vytvořila Rada a komise na podnět parlamentu, je skvělé. Jsem rád, že v oblasti jaderné bezpečnosti je možné dosáhnout takovýchto pokroků. Druhý bod, který chci zmínit, je následující. Jaderná bezpečnost je oblast, která je zastánci a protivníky jaderné bezpečnosti, jaderné energie nahlížena jako priorita. A bezpečnost je zde opravdu na nejvyšším místě. Mě zajímá, jaké kroky plánujete když vidíte, že nejsou dodržovány normy, ať už se to týče VENRY anebo Mezinárodní agentury pro jadernou energii. Jaká opatření jsou vykonávána proto, aby byly dodržovány standardy? Máte proto nějaké nástroje a co plánujete? Děkuji vám. Sice už jsme uzavřeli seznam řečníků, ale zcela krátkou poznámku má ještě kolega Tyko. Pardon, kolegyně. E, e, foarte pe scurt, având în vedere că e, generatoarele de generația a patra... Když vememe v potaz tu skutečnost, že reaktory čtvrté generace vypouštějí, nebo že tam dochází opravdu k minimálnímu úniku radioaktivnímu proto bych se ráda zeptala, jakým způsobem bychom v Evropské unii mohli ještě dále snížit um, množství radioaktivního odpadu. Děkuji vám. Nyní se přihlásil pan Faros z komise. Je to pravda? Ano, tak máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Komise je členem skupiny NSREC a proto samozřejmě sdílí to, co je ve zprávě. V informacích, které byly poskytnuty radě i parlamentu, do komisař jasně najevo, že další činnosti NSREGu týkající se bezpečnosti jsou vítány. Obzvláště spravodajská činnost, která bude harmonizovaná a také zlepšení peer review. Komisař současně podtrhnul vysokou hodnotu transparentnosti. Touto problematikou se zabývá třetí pracovní skupina NSREGu. Mnohé problémy, o kterých zde hovořili členové tohoto parlamentu, se opírají také o nedostatečnou transparentnost informačních toků v minulosti. Dále bych rád řekl, že vítáme činnosti NSREGu týkající se nakládání s radioaktivním odpadem. My jsme velmi zvědaví jaké výstupy NSREC odevzdá komisi. A to za vědomí, že Evropské jaderné fórum, které zasedá v Bratislavě a v Praze, na těchto úlohách také pracuje. Anglicky se říká, podporujeme tento návrh podporujeme činnosti NSREGu a v budoucnosti se pokusíme motivovat sebe sami a NSREG tak, aby činnosti v druhé pracovní zprávě mohly být předloženy tak, jak tomu bylo v té zprávě první. Děkuji vám a nyní dostává slovo pan doktor Stritar, aby zodpověděl vaše mnohé otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za otázky, děkuji za spoustu těchto otázek, mám pouze několik minutek, pokusím se opravdu odpovědět na všechny nebo aspoň na většinu. Začnu na samotném začátku. To byla otázka, která se dotýká fondu pro nakládání s radioaktivním odpadem, zda bychom to měli řešit nějak na celoevropské úrovni. My jsme o tom ještě v Enstreku nehovořili. Ovšem samozřejmě, že toto, hm, tyto fondy pro nakládání s radioaktivním odpadem by měly být k dispozici. Musíme zajistit to, že příští generace, naše děti, nebudou muset eh, vynakládat finanční prostředky za něco, co využíváme my, naše generace. Právě proto bychom to, myslím, že by bylo rozumné to řešit na evropské úrovni. Pokud jde o úmluvu, o atomové bezpečnosti, o jaderné bezpečnosti a otázka účinnosti či použitelnosti celé této oblasti. Já bych rád řekl, že mm, tato úmluva se nedotýká šíření jaderných zbraní, to znamená, že to v podstatě nemá nic společného ze situací v Iránu a podobně. Jde o určité spíš stimuly, které poskytuje tato úmluva. To znamená, že zde nejsou nějaké, řekněme, pokuty nebo sankce k dispozici, které bychom mohli uplatnit vůči těm, kteří nebo těm státům, které neplní doporučení této úmluvy. Ovšem jde o mm, poté, pokud by došlo k nějakým nesrovnalostem, tak země vyvíjí, ostatní země vyvíjí obrovský tlak a na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že to je nejlepší způsob, jak zlepšit danou situaci. Jakmile všichni, celé vaše okolí trvá na tom, že něco neděláte správně, tak poté většinou dojde k nápravě. Ano, otázka další může být problematická, to znamená nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jsme si vědomi této problematiky, snažíme se to řešit, hledáme možná vhodná řečení, eh, řešení, to znamená celé naše odvětví, nejenom regulační eh, orgány. Já si myslím, že pokud by se nám povedlo změnit celkový přístup eh, k mm, jaderné energetice, aby byla spíše realistická, neříkám pozitivní, ale myslím si, kdyby byla realistická, tak bychom přelákali snad i mladé mm, lidi, protože pro mnoho desetiletí má tato energetika spíše negativní obrázek ve společnosti, neláká to naše mladé občany. Já osobně si myslím, to základní, čím bychom mohli přispět k zlepšení tohoto obrázku, je celkový změnit ten postoj vůči celému tomuto odvětví. Hovoří se o tom, že japonské elektrárny atomové jsou snad nejbezpečnější. Já jsem skutečně nikdy nic takového neslyšel. Existuje opravdu pouze několik dodavatelů této technologie na světě, čtyři až pět. těchto dodavatelů. Jeden je evropský, dále je to ze Spojených států amerických. Třetím dodavatelem této technologie je japonský dodavatel a zároveň se máme ruského a dokonce myslím, že i čínského dodavatele. Doba čekání nebo té výstavby není 25 let. Problémem je výroba um, a produkční kapacity a výroba jednotlivých eh, zařízení produkčních, protože pouze jedna japonská společnost v současné době je schopná vytvářet tyto reaktory nebo tyto, mm, eh, toto zařízení technologické za poslední několik let. To byl jediný producent. Tato kapacita nebo tato výroba byla obnovená v poslední době, ovšem je pravda, jak už jste se o tom zmínili, že tento dodavatel už má objednávky na následujících 5 až 10 let. Další otázka. Pokud jde o tu otázku těch 25 let nebo tu dobu výstavby elektrán, to mm, já jsem hovořil o tom, že to sice není pravda, ovšem pokud jde o celkové období, celkové období, o mm, environmentální kvalifikace, o to, aby jsme získali všechna, všechna povolení na národní úrovni, mezinárodní úrovni a tak dále, tak možná vlastně, když všechno sečteme, tak nám to může trvat až 25 let od um, uhelného kamene až po uh, zahájení produkce, čili opravdu ta konkurence je poté velice obtížná, protože investice jsou obrovské a návratnost kapitálu přichází velice pozdě. Pokud jde o centralizovanou regulaci na úrovni EU, já už jsem se o tom trošku zmínil ve svém úvodním, ve své prezentaci. My nemáme nějaký jasný pohled na to v Někteří a já osobně jsem jedním z těchto lidí, kteří si myslí, že určitá regulace na EU úrovni by byla velice výhodná. Ovšem máme zde mnoho kolegů, kteří by nechtěli mít tuto evropskou regulaci a spíše mít volné ruce na národní úrovni. Pokud je o bezpečnost dodávek, já to nemohu komentovat. Pokud jde o bezpečnost dodávek, tomu my se nevěnujeme, my nemůžeme zasahovat do této oblasti, my se zabýváme jenom naší, našimi kompetenčními oblastmi. Pokud jde o lidský faktor, mm, otázku bezpečnosti, Samozřejmě, že špatný řidič může mm, zemřít v tom nejlepším autě, zatímco eh, dobrý, eh, dobrý eh, řidič se dostane do mm, své destinace bez ohledu na automobil. Čili samozřejmě, že lidský faktor je zásadním prvkem. To je něco, co musíme řešit každý den, musíme to řešit hned na počátku celého procesu, jakmile bychom zjistili, že dochází k nějakému špatnému vývoji, špatným směrem, protože jakmile začnete analyzovat nějakou katastrofu bez ohledu na mm, to, v jaké oblasti došlo, zjistíte, že dříve nebo později, že šlo o lidskou chybu a většinou je to otázka právě eh, lidského faktoru, která mm, se dotýká eh, taky této problematiky, čili Čili eh, já si myslím, že naším úkolem je, abychom okamžitě to rozeznali. To znamená, jakmile dojde k nějakému špatnému nebo nepodnému vývoji špatným směrem, okamžitě zasáhnout, abychom reagovali hned na počátku. Dále no, to byly otázky, které, ke kterým došlo před pár týdny ve Francii. Dále je to zpráva ohledně, ohledně úložiště radioaktivního materiálu v Německu. My nejsme orgánem, který by mohl reagovat na konkrétní příklady v jednotlivých konkrétních zemích zemích. My jsme spíše poradním orgánem, my nejsme orgánem, který by mohl zasahovat do této problematiky nebo reagovat na tyto konkrétní příklady. A další věc. Hmm, vy jste se, zmínili jste se o té parlamentní struktuře, nebo zda bychom mohli mít i někoho, nějakého zástupce parlamentu a tak dále. To proč ne? Už nyní tam máme 27 členů, z komisí je to 28, kdybyste měli zájem o mm, reprezentaci v našem eh, v naší agentuře, proč ne, ale nevidím nějaký zásadní přínos. Pokud jde o nezávislost, naši nezávislost, mou nezávislost, to je něco, o čem se neustále hovoří, ovšem základní otázka zní, regulační orgány by měly být nezávislé v maximální míře na těch, kteří produkují mm, mm, e- energii to znamená, že bychom měli být nezávislí na ministerstvech, neměli bychom fungovat v rámci stejného ministerstva, abychom, řekněme, zasahovali do oblasti výroby elektrické energie, Samozřejmě ale, že nejsme absolutně nezávislí úplně na všem, nejsme nějakými nad na celou společností. My samozřejmě eh, nejsme úplně nezávislí. Parlament je orgán, který zde rovněž hraje úkol. Jsou zde orgány, které nám jakýmsi způsobem nastěňují určité směřování. Možné sankce. My jakožto Hansrek bohužel nemůžeme uplatňovat žádné sankce. Maximálně bychom mohli velice hlasitě poukázat na některé nedostatky ke kterým by došlo. Já doufám, že k tomu ale nedojde. Yeah, then, then was a question about... Pak zde byla otázka uh, ohledně rovnováhy mezi produkcí a bezpečností. Samozřejmě nikdy se nedá říci, že jste absolutně bezpeční že já nevím, třeba za minutu se může spadnout meteorit na tuhle budovu nebo něco, takže vždycky existuje určitá možnost, že <clears throat> se něco stane, ale samozřejmě Potřebujeme mít tedy určitou míru důvěry v to, že e, věci jsou řízeny správně, že tedy existuje určitá míra bezpečnosti a já věřím, že tuto míru bezpečnosti zajišťujeme, to se týče tedy jaderné bezpečnosti. Pak jsem tady jedné otázce nerozuměl o tom snižování. A to bylo tady o snižování CO2. To v podstatě nespadá do našich pravomocí, takže to asi nezodpovím. Také nemohu posoudit, zda některá jaderná elektrárna je bezpečnější než jiná. Já osobně jsem si jist, že pokud eh, i ta nejhůře eh, navržená elektrárna má eh, dobré vedení, dobrou zprávu, tak je, je, je možné ji řídit bezpečně. Takže tady zase bych zdůraznil také eh, kvalitu personálu a také mít nastavenou dobrou bezpečnostní kulturu. Pak otázka pokud nebudou zvažovány ty standardy Venra, tady nejsou žádná. Takhle. Ano i ne. Ty referenční standardy, my jsme říkali, že je třeba ve Slovensku zavedeme do naší legislativy. Do konce tohoto roku ty referenční míry Venra budou ve Slovensku povinné takže potom budou také vymahatelné a já věřím, že tak to bude i v jiných zemích Evropské unie. Ta eh, produkce eh, čtvrté generace, to nevím, jak je lehké. Zatím tedy nemůžeme vytvářet žádné regulační požadavky pro tuhletu oblast. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím jaderné, mm, jaderné elektrárny, které se tedy mm, dodávají nyní, stále ještě e, používají systémy z e, doby před několika lety. Ve Slovensku máme jednu jadernou elektrárnu, která e, vytváří asi 40 metrů krychlových odpadu A to jsem si tady všechno tady poznamenal. Děkuji vám, pane Stretere. O slovo se přihlásil ještě pan, doktor, pan kolega, paní kolegyně Hannes. Já bych se jen ráda vyhnula nedorozumění. Nevím, jestli jsem to pochopila správně, ale rozuměla jsem tomu tak, že design atomové elektrárny vlastně není to rozhodující že rozhodující aspekt je to, jak je reaktor provozován, čili kým a za jakých bezpečnostních opatření. To mě poněkud irituje, protože se tady zabýváme velmi konkrétními technickými záležitostmi. Druhá, třetí generace reaktorů hraje tedy roli i eh, pokud zohledníme aspekt bezpečnosti. Pochopila jsem to tedy správně? Uh, I of course would... Já bych určitě nedal licenci žádné jaderné elektrárně, která nemá dobrý design, ale ještě důležitější než ten původní design je způsob, jak je taková jaderná elektrárna spravována. Vy se možná ptáte už na ty stávající jaderné elektrárny, které teď máme v Evropě a všechny, které tedy máme, ať už je postavil v minulosti kdokoliv, tak jsou stále upgradeovány na takovou úroveň, že nyní můžeme říci, že mají tedy kvalitní design. Je tedy pravda, že dnes bychom je tak nenavrhli, a nenastavili, ale e, splňují dostatečně požadavky, které klademe na základě znalostí, které dnes máme. Pane doktore Stritere, srdečně vám děkuji. Děkuji vám za informace a příležitost s vámi krátce pohovořit. Myslím, že komise zdůraznila, že se k mnohému ještě vrátíme a také vás ještě poprosíme dostavit se několikrát diskusi s námi. Děkuji vám. To byl tedy bod pořadu jednání 4 a hned pokračujeme dále. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf äh, den Milé kolegyně, milí kolegové, nyní se budeme zabývat bodem pořadu jednání číslo 5, což je Evropský program pozorování země GMES. zpravodajem pan kolega Blante, který bohužel není dnes přítomen. Ale samozřejmě, že nám poslal za sebe zástup, a sice paní Judith Merkes. Jsme velmi rádi a paní Merkes nám krátce přednese eh, informace pana Glanta a jeho kolegů. Wollen Sie nicht beginnen? Tak prosím, začnete. Můžete začít jako první, pokud chcete. Nemusíte, je to na vás. time. Miss Merkel, please. It's microphone. Yeah, microphone. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for Norbert Glant. Já tady zastupuji Norberta, který nemohl přijít. Požádal mě, abych eh, řekla něco k otázkám, které se pojí s eh, touto sítí. No to tedy síť eh, GMES. Já si myslím, že to je tuto chvíli velmi úspěšný projekt, ale ještě jsme jej nedokončili. Právě protože je zde ještě pár problémů, které nebyly vyřešeny. Jedná se tedy o výzkumný projekt, který se blíží svému zakončení a podle rámcového programu je nemožné mít provoz. To znamená, provozní náklady do toho nespadají, pouze do toho spadá výzkum. Takže co udělat, když ten program se blíží zakončení, když už potřebujete tedy někde ve vzduchu e, satelit, potřebujete je zprovoznit, to znamená, potřebujete mít rozpočet pro provozní náklady. My bychom tedy rádi věděli, zda by bylo možné mít v rámci rámcových programů rozpočet, který bude vyhrazen eh, jak pro rozpočet, tak pro ty operační provozní náklady. To znamená, část toho rámce by stanovala jakýsi precedens pro využívání toho rozpočtu v rámci programu GMS. Další otázka se také týká financování, a to je financování satelitů. My tedy potřebujeme jakési financování pro dokončení toho projektu, tak aby se ty satelity mohly vypustit. Takže kde vezmeme tyhle ty finance? Nejsou v tom rámcovém programu, takže je budeme muset hledat jinde. A ještě další otázka. To už je třetí taková problematická oblast. A to se týká období, kdy už GMS bude fungovat, kdy ty satelity už budou vypuštěny. Co ty údaje? budou bezplatné, a nebo budou muset organizace platit za údaje poskytované eh, sítí GMES. To znamená, dáme jim je zdarma nebo je spoplatníme. My tedy chceme, aby eh, GMS e byl úspěšným projektem. A možná právě proto, že se snažíme zdůraz, eh, z, mm, zdůrazňovat význam inovací, tak by stálo za to prostě poskytovat tyhle ty informace novým inovativním společnostem. konečně poslední otázka se týká koordinace programu. Ve chvíli, kdy to bude hotové, připravené, kdo bude ten program koordinovat? Nebude to ESA? Takže kdo jiný to bude? Pokud je to komise, tak kdo na komisi? DG Enterprise nebo jiné generální ředitelství, to také ještě nebylo úplně vyjasněno. A pokud to tedy opravdu bude komise, tak komise v podstatě není institucí, která řídí programy. Oni mohou ty programy iniciovat, ale Eh, co se týče jejich zprávy a řízení, eh, tak je to trošku eh, komplikovanější. Já sama původně pocházím, jsem pracovala na komisi dlouho, takže to takhle mohu říci. Takže mě by zajímalo, jak to bude s tou koordinací. To je také vlastně ještě otevřená otázka. A tím se dostávám na závěr těch poznámek, které mi poskytl kolega Norbert Glante k tomuto projektu. Kolegin Dati. Děkuji vám, paní kolegyně, a slovo dostává kolegyně Daty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, pokud jde o ano, Lisabonské smlouvě v Jirsku a ratifikaci v Polsku, takže zdá se, že smlouva nás opravdu čeká, co nevidět. Já si myslím, že je to velice důležité a je to velice dobré, protože vesmír i díky Lisabonské smlouvě bude něco, co bude společné pro celou Evropskou unii. Budeme určitou velmocí v této oblasti vesmírné politiky. Poslední setkání ITRE, já už jsem se mm, pana Besenberga za komisi ptala ohledně možné infrastruktury, určité zprávy či řízení, tak abychom zajistili dobré řízení tohoto programu GME ETS. Proto bych se ještě jednou ráda tomu vrát, k tomu vrátila. Je velice důležité, abychom to celé objasnili, protože Evropská komise eh, má z, eh, z z října eh, eh, lonského roku i zprávu, která se dotýká partnerů, která se dotýká spolupráce v oblasti implementace tohoto programu. Dále měly by zde být zastoupeny, člen, zastoupeny členské státy, které jsou součástí tohoto programu prostřednictvím infrastruktury. Tento program by měl umožnit úzkou spolupráci členských států i Evropské komise. Samozřejmě, že komise bude zodpovědná za koordinaci, to si myslím, že je normální u takových globálních programů. Ovšem, Ptám se zda by možná mělo dojít i nemělo dojít k určitému dialogu s ostatními zúčastněnými stranami, například Evropská agentura, vesmírná agentura, mm, si myslím, že by mohla být rovněž zapojena určitým způsobem mm, poskytovat mm, poradenství a tak dále. Komise hovoří i o dobré implementaci tohoto, tohoto programu, který bude vyžadovat synergii různých zúčastněných stran a proto si myslím, že je zásadní, aby architektura byla velice jednoduchá, efektivní, um, účinná tak, abychom zajistili dobrou implementaci tohoto programu samotného počátku. Dále no, je zde ještě jeden bod, který není zahrnut do návrhu tohoto nařízení, ale který by možná eh, mohl být užitečný. To znamená jistota údajů, které máme k dispozici prostřednictvím této infrastruktury. Pokud chceme, aby tyto údaje byly efektivním způsobem využívány, tak bychom měli zjistit to, jak už to navrhlo naše předsednictví francouzské, abychom měli určitý právní rámec, který by zajistil jistotu těchto programů těchto e, údajů, které poskytuje tento systém, tak aby měli určitou právní hodnotu, abychom to využívali například u různých sporů a tak dále. Tyto údaje, které poskytne tento program, by mohli například řešit určité právní eh, spory, pokud jde o znečištění moře a tak dále. Já si myslím, že to ještě není zahrnuto do, do celé této problematiky, tak abychom využili opravdu tento pro, program k výhodě nebo pro všechny naše občany, aby to byl efektivní systém, efektivní, ale zároveň transparentní systém GMES. Děkuji. Děkuji vám za doplnění a Nyní bych rád udělil slovo zástupcům komise, protože už nevidím žádná další, žádné další zvednuté ruce. Nyní tedy kolega Sapiari, máte slovo. Oui, merci beaucoup, monsieur le... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hmm pan Lumarier, eh, který je zodpovědný za generální ředitelství v této oblasti, která eh, pokrývá problematiku podnikání a tohoto odvětví a eh, průmyslu, průmyslové záležitosti, čili tři záležitosti, o kterých jsme zde hovořili. Jednak pokud jde o radu těchto, um, a pokud jde, pokud jde o poskytování poradenství v této oblasti, poskytování informací a tak dále. Čili rád bych vám řekl následující záležitosti. Hovoříme zde o tomto programu pozorování země GMS, které je součástí nařízení, tak abychom organizovali určité cíle této oblasti, implementaci v určitém v rámci Eh, toho rámce, který máme k dispozici, to znamená eh, výzkumný rámec, o kterém jste před chvíličkou hovořili. Čili naším cílem je Mm, organizovat jednotlivé zúčastněné strany, ale i zajistit financování, tak aby tento systém byl stálým systémem, abychom, aby to byl stálý systém, permanentní, protože uživatelé, mm, které jsme konzultovali v rámci přípravy tohoto programu v posledních letech, nám řekli, že v podstatě toto je pro ně priorita. To znamená, aby se mohli spolehnout dlouhodobě na tento zdroj informací, dat, to znamená, pokud jde o životní prostředí, bezpečnost této oblasti v celé celé Evropské unii. Rovněž jde o jeden ze zásadních bodů, které zdůrazňuje i, zdůrazňuje i celý tento sektor, který nám hovoří. Business plan pour développer Uh, kteří nám uh, tvrdí, že v podstatě nemůžeme mít nějaký business plán k dispozici, který by se dotýká tohoto systému, pokud by tyto údaje nebyly stálými údaji, nebo pokud by tento systém nebyl stálým programem a pokud by tyto údaje nebyly spolehlivé. To znamená tak, abychom to zahrnuli jednak do stávajícího finančního rámce, ale zároveň do nastávajícího rámce finančního, který nás čeká. To znamená dlouhodobý program, který by mohl mít přidanou evropskou hodnotu, aby to aby šlo o stále pozorování, aby jsme využívali tyto údaje, informace, tak aby všichni, všichni uživatelé opravdu všechny oblasti mohli využívat tyto údaje. Komise zároveň navrhuje určité nové možnosti finanční, které by byly rozděleny vyrovnaným způsobem mezi jednotlivými zúčastněnými stranami tohoto programu, to znamená pozorování eh, vesmírné, dále mm, pozorování na zemi, rozvoj jednotlivých služeb a tak dále. A takzvaný user uptake, to znamená určitě konkrétní aktivity ve prospěch, ve prospěch trhu, tak aby došlo k co možná nejlepšímu využití všech těchto údajů eh, v, na úrovni Evropské unie. Samozřejmě, že ta rozprava, která probíhá v současné době, je otevřená. Samozřejmě i z vaší strany, z spolu legislátora, jakým způsobem zlepšit i toto eh, další financování různými dalšími možnostmi, které tento program eh, skýtá. Pokud jde o tu druhou oblast, to znamená politika jednotlivých údajů, informací. My jsme diskutovali několikrát o celé této záležitosti, především v rámci eh, práce rady, která se zabývá otázkami vesmíru a navrhujeme to, Hmm, navrhujeme přístup, který je v souladu s našimi závazky v této oblasti, to znamená, pokud jde o mezinárodní dimenzi, to znamená, že se snažíme o určitou otevřenost, přístup, pokud jde o tyto systémy, o tento systém GM, ES, spolufinancujeme to společně s Evropskou vesmírnou agenturou, to znamená, že by zde měla být bezplatné, bezplatné licence, pokud jde o tyto údaje je to v podstatě jakási protiváha veřejného financování v rámci celé infrastruktury a zároveň je to, to vyplývá ze studie, která se dotýká celého tohoto sektoru to znamená, eh, že se snažíme eh, omezit eh, investice, pokud jde o tyto údaje, proto je velice důležité, abychom celý tento systém rozvíjeli inovačním způsobem, především s ohledem na malé a středně velké podniky, které by se měly zapojit do celé této problematiky a být aktivní v tomto ohledu. Třetí záležitost se dotýká organizace jednotlivých zúčastněných stran. Hovořili jste o koordinaci celého programu a zároveň hm, pokud jde o radu jednotlivých partnerů. Rád bych se zmínil o sdělení komise z roku 2008, kde jsme se snažili hm, hovořit o zprávě a řízení celého programu, který se dotýká programu pozorování země GMES. Máme určité zkušenosti a v tomto sdělení Evropská komise navrhuje určitou obecnou koordinaci, definici, impl, definice implementaci celého programu a využívat rovněž implementace, teda z technického hlediska, využívat kapacity, které jsou stávající kapacity v Evropě, protože od samotného počátku celého tohoto systému se vidíme dva hlavní směry jednak využívat, eh, mm, teda brát v potaz samozřejmě uživatele a zároveň využívat kapacity, které jsou stávající, které už v Evropě existují, protože nechceme duplikovat nebo mm, nějaký mm, eh, zdvojit nějaké kapacity, které už zde jsou a zároveň se snažíme využívat stávající agentury, které mají kapacity v oblasti pozorování země, využívat různé typy pozorování, které předpokládáme v rámci tohoto systému. To znamená, jednak je to eh, agentura pro eh, meteorologické pozorování, to znamená systematické pozorování, které je součástí meteorologických záležitostí nebo lesa eh, agenturu, která by mohla využívat jiný typ pozorování země. To znamená, všechny tyto kapacity na evropské úrovni, abychom vytvořili určitý rámec, který by nám umožnil dlouhodobé fungování této celoevropské infrastruktury. A pokud jde o ty partnery a radu, my jsme se snažili zdůraznit to, že mm, ještě nad rámec mm, této oblasti byste, bychom zde měli využít i jiné možnosti. Samozřejmě, že bychom chtěli vytvořit určité fórum, které by umožnilo otevřenou koordinační metodu mezi jednotlivými členskými státy. Já vím, že došlo k, k určitým diskusím i na právní úrovni, tak abychom um, měli možnost nebo dosáhli co možná nejlepší orientace celého programu. Děkuji vám. Děkuji vám. Milé kolegyně, milí kolegové, dohodli jsme se na následujícím harmonogramu. Výměna názoru 10. listopadu, 2. nebo 3. prosince, první úvahy, změna lhuta pro doručování pozměňovacích návrhů 10. prosinec a 27. 28. ledna budou první stanoviska a hlasování 10. února. Dalším bodem pořadu jednání jsou řídící struktury pro evropské družicové navigační programy. O tomto tématu už jsme také krátce hovořili. Spravodajem je zde pan kolega Tošenovský. Já mu jako prvnímu uděluji slovo a potom dostanou slovo ostatní kolegyně a kolegové, kteří budou chtít vyjádřit své názory. Kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostáváme trochu už do časového tlaku a proto se pokusím být stručnější, protože už jsme skutečně o této problematice zde hovořili. E, problematika řídících struktur pro e, družicové navigační systémy, která nám je předkládána na jedné straně, je e, věcí, kdy dochází k, spíše k technickému sladění dvou norem, které již byly vydány eh, Evropskou eh, radou, tedy nařízením. Je to, jsou to nařízení 1321 lomeno 2004 a 638 2008, tak jak byly upravovány a je proto velmi důležité, aby k této úpravě došlo. Na jedné straně je to technická úprava, ale dochází i samozřejmě k velmi významným změnám, tak jak eh, významný systém Galileo prošel svým vývojem v rámci Evropské unie. Samozřejmě zásadní je bezpečnost celého systému, který je formován a v rámci toho dochází samozřejmě i ke změnám eh, postavení řídící agentury a komise, která má zásadní význam. Tímto návrhem dochází k upřesnění a velmi silnému postavení komise, která přebírá větší zodpovědnost za přípravu celého systému. Z toho důvodu dochází i k návrhu změn řídicích struktur, které jsou velmi zásadní. Postavení komise v rámci správní rady agentury by se tak tímto návrhem měla velmi posilovat eh, tak, že zástupce komise by měl mít měl by disponovat eh, polovinou hlasů celé dozorčí rady, eh, což je velmi silné postavení a je otázkou pravděpodobně i další diskuze, jak řešit tento návrh, protože tak, jak jsem se již ke mně dostalo, se to stává trochu i problematickou věcí, ale jsem přesvědčen, eh, že určitě se dá nalézt eh, řešení a je to možná i dotaz na komisi, jakou má představu, jak eh, takovéto velmi silné postavení delegace komise v rámci, v rámci dozorčí rady agentury řešit. Stejně tak se to může týkat i navrhovaného zástupce parlamentu ve správní radě který by měl být pouze ve formě pozorovatele. Takovéto postavení, i když bývá používáno, tak je, může se dostat do také trochu komplikované situace, protože eh, postavení pouze pozorovatele nedává aktivní roli eh, zástupci parlamentu a jsem ale také přesvědčen, že v rámci, eh, v rámci postavení řídících struktur je při tak významném projektu eh, možné řešit. To, co je skutečně absolutně zásadní, je zachování bezpečnostního systému, proto je i navrhována eh, akreditační agentura, která by měla být svým způsobem nezávislá a měla by hlavně eh, zajišťovat u všech členských zemí maximální bezpečnost Eh, celého, celého projektu a celého systému. Proto je i maximální požadavek na eh, vysokou odbornost, eh, pochopitelně s potřebnými bezpečnostními prověrkami všech pracovníků. Jsem přesvědčen, že takovéto řešení a sladění norem, které prošly všemi institucemi je nezbytně nutné, na druhé straně vytváří určité, eh, určité problémy, které jsou potřeba, aby byly řešeny, a to hlavně postavení delegáta komise v rámci správní rady agentury a stejně tak i bezpečnostních, bezpečnostních systémů, které jsou u tak složitého, složitého a velmi eh, důležitého systému nezbytně nutné. Eh, protože jsme v časové eh, tísni a myslím, že jsme probírali, nebo už jsme probírali tento návrh, eh, dal bych prostor pro kolegy a představitele komise, aby se mohli k tomu také vyjádřit. Považuji tento projekt za skutečně velmi důležitý a ta změna, eh, kdy komise přebírá hlavní zodpovědnost, já považuji za zásadní směr, kterým se projekt Galilea bude ubírat. Děkuji, pane předsedo. Ganz herzlichen Dank. Erste... Srdečně vám děkuji a první se o slovo přihlásil Paul Rybich. Děkuji vám. Já bych zde rád zastoupil kolegyně Nýblerovou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po minulém měsíci, tedy jsme my, tedy zástupci Evropského parlamentu, intenzivně zabývali projektem Galileo. V, dubnu dva, pardon, v srpnu 2008 probíhala řada vyjednávání a po těchto vyjednáváních byla projektu dána zelená. I nadále zde ale existuje mnoho pochyb, co se týče budoucnosti evropské druvigační navigační soustavy. Potřebujeme Galileo jako evropskou navigační soustavu, o tom jsem přesvědčen. Celý tento projekt musí být ale postaven na pevném základě. Nestačí nám naplánovat projekt jen do toho dne, kdy se Galileo spustí. Co bude s tou dobou potom? A co bude s Galileem po roce 2013. Úlohy a zodpovědnosti musí být proto rozděleny a stanoveny v dlouhodobé perspektivě. Musíme zajistit dlouhodobé plánování pro všechny zúčastněné. Kromě toho musíme také zaručit transparentnost, kterou umožňuje Evropský parlament. To musíme zajistit i pro budoucnost. Evropský projekt je financován evropskými daňovými poplatníky. A tito poplatníci mají nárok na informace o tom, jak jsou jejich prostředky vynakládány. Členové tohoto parlamentu musí pravidelně informovat o průběhu projektu a využívání prostředků. Jen po, tak budou moci zdůvodnit využívání prostředků. Evropská komise i správní rada musí v této oblasti být také aktivní. Kolegové, kolegyně, musíme dodržet časový rámec a nesmíme už dopustit žádná spoždění. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Děkuji kolegovi Rybigovi. A slovo dostává kolega Ody. Pokud je o stranu číslo 19, tam se hovoří o tom, že od těch účtech, to znamená, jakým způsobem se budou kontrolovat a tak dále. To je ale ovšem ještě otázka pozměňovacího návrhu. Mm, to si myslím, že to pokryjeme tím pozměňovacím návrhem. Děkuji za tu poznámku a slovo dostává pan Karamicos jako zástupce komise. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za podporu tomuto návrhu a i cestu vpřed. Je zde několik věcí, o kterých jsme hovořili. I posledně rád bych zopakoval několik základních bodů, které by mohly usnadnit vaše úvahy v následujícím období. Pokud je o základ našeho návrhu, to znamená, je to nařízení, to znamená 683 kde se hovoří o roli GSA, o roli komise a zároveň analyzuje mm, to, jakým způsobem všechny tyto procesy mají mm, být prováděny. Jednakže my jsme požádali o posílení role komise v rámci dozorčí rady, protože jakmile došlo k rozhodnutí, eh, které padlo, to znamená, že komise by měla být zodpovědná za řízení tohoto programu, tak si myslím, že by teda komise měla dostat této výzvě. To znamená, jsou to záležitosti, které se dotýkají například bezpečnosti, provozu a právě proto, pokud je komise zodpovědná v této oblasti, tak by měla do toho zasáhnout. To znamená, jelikož jsme zodpovědní v rámci celého tohoto procesu, to znamená, že jsme zodpovědní za celkovou bezpečnost celého systému, čili nemůžeme v nařízení hovořit o tom, že komise je zodpovědná za celkovou bezpečnost a zároveň v rámci dozorčí rady nemáme žádnou, žádné pravomoci, protože jsme jaksi obětí rozhodnutí ostatních zúčastněných stran. Čili právě proto, proto chceme, aby komise, aby jejich zodpovědnost byla posílena v tomto ohledu. Pokud rada a parlament chce, aby jsme byli zodpovědní za tuto oblast, tak ale musíme teda dohlížet na to v rámci celého procesu, musíme být přítomní. Myslíme si, že je důležité, aby Evropský parlament hrál svou roli, i kdyby to byla pouze role pozorovatele, aby byl zastoupen v této radě, protože ve společném prohlášení kde se hovoří o tom interinstitucionálním panelu pro Galileo, se jasně hovoří o tom, že rada parlament i komise jsou si vědomi důležitosti spolupráce všech těchto institucí. To znamená, pokud tam bude parlament přítomen, alespoň jako pozorovatel v této dozorčí radě, tak bude moc dohlížet na to, co se děje v oblasti bezpečnosti, komercializace, různé aplikace tohoto systému, využití systému a tak dále. To znamená, že parlament tam bude přítomen. Pokud jde o to, k čemu dojde po roce 2013, myslím si, že kolega už se o tom jeden zmínil, proto bychom měli zmínit ještě jednu věc. Na základě tohoto nařízení bychom příští rok měli přistoupit k takové mm, střednědobé, střednědobé revizi a s určitými navrženými kroky pro následující období. Myslím si, že to, to není problém, to uděláme. My už jsme začali analyzovat tento proces, různé možnosti, to znamená, jak bude probíhat řízení zpráva celého systému po roce 2013. Příští rok se to dostane na, eh, na stůl parlamentu, to znamená situace po, ro, po roce 2013 a role komise. Zároveň bych využil této příležitosti, vím, že hm, pane předsedo, byste chtěl mít takovou rozsáhlejší diskusi ohledně Galilea, pokud jde o ten, o tu situaci po roku 2013. Záleží na tom, jakým způsobem se budou využívat služby, celý tento systém, jak bude implementována. My budeme v lepší pozici na konci tohoto roku nebo, za, nebo začátku mm, příštího roku to znamená, uvidíme, jakým způsobem se bude rozvíjet celá situace, uvidíme, jakým způsobem bude probíhat výběrové řízení, jakým způsobem budou pokryty jednotlivé části systému, čili až v tom období budeme vědět nějaké konkrétní informace ohledně využití nebo, nebo implementace jednotlivých služeb, rozpočtu, uvidíme už trošku jasnější obrázek o tom, eh, jak, ohledně toho, jak bude vypadat situace po roku 2013. Kom, komise měla vysvětlit, proč chtěla posílit svou pozici v rámci dozorčí rady. Já už jsem to vysvětlil. Zároveň jsme měli objasnit to, proč si myslíme, že Evropský parlament by měl hrát důležitou roli a měla by mu být udělena um, tato, tento statut pozorovatele. Um, rád bych vám řekl následující věc. Asi buďte si vědomi toho, že rada není nakloněna tomuto návrhu, aspoň zatím, to byste si měli být vědomi. A pokud je o ten akreditační proces, chceme se určitou, dosáhnout určitou nezávislost celého procesu, proto jsme navrhli právě tento způsob, to znamená ta homologizace nebo akreditace v oblasti bezpečnostního systému. Proto jsme to navrhli tímto směrem. Samozřejmě, že jsme připraveni s panem zpravodajem, ostatními spoluzpravodaji prodiskutovat všechny záležitosti, jak to bude fungovat, jakým způsobem eh, o tom uvažuje například i rada v současné době, abych to trošku nastínil, mm, tak abych se nám povedlo dosáhnout dohody u prvního čtení, tak abychom měli ucelený obrázek o celém tomto procesu. Myslím si, že to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám. A kolego Tošenovský, nechcete nic poznamenat? Tak se dostáváme k časovému harmonogramu. 10. Eh, listopad jako výměna názorů. Návrh zprávy 2. prosinec, pozměňovací návrhy 9. prosince a 27. 28. pozměňovací návrhy schválení a 4. únor konečné zasedání ve výboru. Rád bych, abychom se na harmonogram podívali ještě všichni, kdo na této oblasti pracují. Myslím, že je škoda, že zpravodaj je v tuto chvíli sám zastoupen z celé skupiny. Myslím, že bychom celé téma měli prodiskutovat ještě jednou v klidu. Je to totiž velmi důležitá problematika a výbor by měl být řádně informován. Možná, že bychom na začátku roku měli najít ještě jeden termín, kdy se tímto bodem budeme ještě jednou zabývat. V tom nám pomůže sekretariát. Buď se tím budeme zabývat sami, anebo ve spolupráci s kolegou Tošenovským. Souhlasíte? Ano. Tak tím jsme ukončili šestý bod pořadu jednání. Pod bodem různé nemám nic a proto vám děkuji za dvě, tři minuty, pokud souhlasíte. Začne schůzka koordinátorů. Začneme čím dříve, tím později, protože Máme málo času. Možná, že ti koordinátoři, kteří ještě nedorazili, by mohli být zastiženi telefonicky. Děkuji.